Dobrý den, já vás všechny vítám a tímto zahajuji dnešní zasedání. Orgány portugalské příslušné mě předali žádost o zrušení imunity poslance našeho parlamentu Jose Manuela Fernandeše v rámci trestně právního stíhání které vede oddělení pro trestně právní vyšetřování v Portu a v souladu s touto žádostí bude tato, v souladu s naším pořadem jednání bude tato žádost převedena do odpovídajícího výboru pro právní záležitosti. Dnes máme společnou dopravu, eh, promiňte, společnou rozpravu o otázce genderové rovnosti. Je to ústní otázka, která byla položena radě a já dávám slovo jedné z autorek této ústní otázky, paní Garcia Pérez. Máte dvě minuty. Gracias. Děkuji vám, pane předsedo. To, že ženy nejsou zastoupeny v různých oblastech života, politického, sociálního, ekonomického. To je příznak nerovné společnosti. Je to příznak toho, že je třeba pokročit v politice rovnosti mezi muži a ženami. V roce 2013 tento parlament se vyjádřil svůj názor vůči Evropské komisi k otázce zastoupení žen ve správních radách společností a navrhovala, aby existovaly kvóty na zastoupení žen v podnikatelských kruzích a by také v ekonomické oblasti byly ženy rovně zastoupeny. Uběhlo pět let, proběhlo něk mnoho předsednictví různých členských států a v radě národní vlády nebyly schopny posadit se ke stolu a dohodnout se a pokročit směrem k rovnější vnější Evropě, pokročit k Evropě, kde zastoupení žen bude realitou ve všech oblastech. A e, muselo dojít ke změně ve španělské vládě, aby došlo k určité změně e, v radě, aby se e, konečně směřovalo k nějaké dohodě. Chci poděkovat paní Jourové za to všechno, co dělá v komisi, Eh, společně s parlamentem, společně s radou, aby bylo možné během tohoto volebního období mít eh, iniciativu eh, v oblasti rovnosti, která je velmi důležitá. Nemůžeme rezignovat tváři tvář tomu, že ženy nejsou dostatečně zastoupeny. My přece potřebujeme, aby ženy byly náležitě zastoupeny rovným způsobem. A právě proto tento parlament musí velice jasně vyjádřit svůj názor a žádat od rumunského předsednictví, aby vyvinuli to závěrečné úsilí, které je zapotřebí, eh, aby i další vlády, podobně jako španělská vláda, eh, pokročily tímto směrem, aby ženy mohly se podílet na rozhodování. To je přece velmi důležité, abychom mohli směřovat eh, ke spravedlnější a rovnější Evropě. Altra autrice, l'onorevole Autala. Prego. Thank you, President. And, um... Děkuji. Myslím si, že toto je opravdu velmi důležitá chvíle, kdy docházíme k závěru, že není jakýkoliv důvod pro to nepřijmout tuto směrnici z roku 2012, což tedy by dalo vzejít um, povinnost um, kotovaným společnostem, aby měli kvotu eh, pro eh, obě pohlaví 40 pro neexekutivní členy uh, eh, řídicích um, ehm, orgánů. Eh, překvapuje mě, že některé členské státy stále hovoří o subsidiaritě. Jak to mohou říkat? Vždyť máme evropské společnosti, které fungují nebo eh, operují tedy nejenom v Evropě, ale i za jejími hranicemi. To je určitě evropská kompetence. A za druhé víme, že diverzita ve všech rozměrech, eh, i genderová, eh, tedy rovnost, je zde velmi důležitá. Rozšiřuje perspektivy společnost tak, aby lépe rozuměli tomu, co se děje ve světě a aby to zapracovali do svých obchodních strategií. A e, konečně není i žádný důvod pro to, abychom neřekli, že neexistují kompetentní ženy. To je přeci e, jakési alibi pro e, kulturu, kde dominují muži. Ano, dobrá, ženy možná nejsou tolik viditelné, protože třeba eh, se nepodílí na této společnosti eh, dominované muži a její, její, jejich modelech, ale to vůbec neznamená, že ženy nejsou stejně kompetentní jako muži, tak aby byly schopny reagovat na dnešní výzvy. Členské státy mají dostatek času na to, aby pokročili předu s diverzitou eh, na základě dobrovolném, tedy o, eh, co se týče žen řídících a dozorních, dozorčích orgánech, ale přesto ženy zastupují pouze asi 26 v největších kotovaných společnostech v EU, tedy v těch dozorčích radách takže máme 7,4% až 43%. Eh, Tady tohle je vlastně celá ta škála rozpětí. Takže opravdu potřebujeme nějakým způsobem to harmonizovat na evropské úrovni, protože ty rozdíly jsou příliš veliké. A eh, ráda bych poděkovala španělské vládě za to, že se této otázce věnovala, že tomu dala svůj čas. A teď eh, během rumunského předsednictví doufám, že to můžeme dokončit ještě před evropskými volbami a že budeme moci tedy prohlásit, že Evropská unie aktivně podporuje moderní eh, podnikovou kulturu. Již přispívají jak muži, tak ženy. Není jediný důvod pro to, abychom, neřekli, že neexist, abychom řekli, že neexistují kompatentní ženy. Consiglio al segretaria di Stato, signora Ciot. Děkuji, slovo má paní Ciot za radu. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení členové, paní komisařko Jourová. To je eh, pro mě velkým eh, potěšením, že se dnes společně s vámi účastním této velice důležité rozpravy. Chtěla bych začít tím, že řeknu, že genderová rovnost je přímo v centru pozornosti rady ve své vizi eh, k Evropě. Eh, rovnost eh, mezi ženou a mužem je hm, zopakována v celé řadě prohlášení, také za hm, roky společně. S parlamentem jsme tuto vizi dále rozvíjeli. Je to otázka sociálních práv, které eh, prohlásila společně v listopadu 2017 Rada, Komise i parlament. Genderová rovnost má velice důležitou místo v tomto dokumentu. Rovnost, rovné zacházení, rovné příležitosti mezi muži a ženami musí být eh, zajištěny a posíleny ve všech oblastech včetně účast žen na eh, pracovním trhu, v eh, pracovních podmínkách i eh, v pracovní kariéře. Muži i ženy mají právo na stejnou, stejnou odměnu za stejnou práci. A to je všechno zakotveno v evropských smlouvách a v naší legislativě. Ovšem nemůžeme tuto otázku nechat dále bez pozornosti. Určitý pokrok byl eh, učiněn za posledního půlstoletí, bylo dosaženo větší rovnosti v praxi. Eh, já uvedu příklad. Eh, ještě existuje stále velký rozdíl ve skutečném odměňování. Je to 16,2 rozdíl v odměňování mužů a žen za práci ehm, ženy stále berou méně peněz. To samozřejmě není projev rovnosti. Eh, tento rozdíl v odměňování eh, se objevuje v řadě eh, závěrů rady a také v červnu to bylo schváleno na radě ministrů EPSCO. Je tady celý pilíř sociálních práv, kde potřebujeme mít jasně odhodlanou činnost ze strany komise i ze strany obou spoluzákonodárců. Vážení členové parlamentu, dnes chcete, abychom se konkrétně vyjádřili k návrhu komise eh, pro směrnici na zlepšení eh, rovnováhy eh, zastoupení mužů a žen ve správních radách. Já na to mohu říci, že tady samozřejmě je ještě stále blokující menšina v radě. Nedávné zasedání k této otázce proběhlo za malckého předsednictví v roce 2017 a návrh od té doby nebyl diskutován na radě. Tak, jak situace vypadá nyní, tato otázka je zablokovaná. Nicméně je široký konsensus v Evropě, že je zapotřebí zlepšit rovnováhu genderové povahy eh, ve správních radách. Různé státy mají různé přístupy, ale mm, ten princip nespochybňují. Eh, rumunské eh, předsednictví se snaží umožnit diskusi na úrovni rady, aby bylo možné zkoumat možné cesty vpřed. Já bych také ráda uvedla eh, návrh směrnice o eh, rovnováze mezi životem pracovním a životem osobním, zejména pro ty, kdo pečují o děti. A já jsem velmi ráda, že mohu říci, že jednání mezi parlamentem a radou eh, o dohodě proběhlo již v šesti trialozích také 24. ledna. A tady bylo možné dosáhnout pokroku, výborného pokroku, eh, jak za bulharského, tak i rakouského předsednictví. Eh, rovnováha mezi pracovním a osobním životem je velice důležitá. Eh, musíme udělat vše, co je možné, proto abychom pomohli našim občanům, aby skloubili osobní život a pracovní život. To je stále důležitější v době demografické situace a situace změn na pracovním trhu. Na jedné straně chceme eh, mít jistotu, že eh, vysoce vzdělané ženy v Evropě mohou opravdu využít eh, příležitostí na pracovním trhu. To dává smysl i ekonomicky. Je to také otázka rovných práv. Na druhé straně evropské ženy i evropští muži by měli mít možnost eh, vychovávat děti, mít děti, aniž by museli dělat eh, velkou tragickou volbu mezi tím, zda volí rodinný nebo pracovní život. A to především často se týká žen. Je to možné jen tehdy, když eh, pracovníci, kteří mají rodinu, mají náležitá práva a když tato práva budou platit pro muže i pro ženy. Je také důležité respektovat rozmanitost národních systémů, které existují. E, v Evropě e, není nikdy možné, aby jedno jediné řešení se hodilo pro úplně všechny. A to platí i pro rodinnou a pracovní politiku. Ekonomické reality, sociální systémy se hodně liší v jednotlivých členských státech. Musíme respektovat princip subsidiarity. To jsou některé z úvah, které musíme řešit při eh, jednání o směrnici o rovnováze mezi pracovním a osobním životem. Není to jednoduché, ale jsem ráda, že nacházíme určité řešení založené na minimálních standardech, které dají dostatečnou flexibilitu Evropě. Já děkuji parlamentu za spolupráci na této věci a děkuji vám za spolupráci. Děkuji. Děkuji. Nyní má slovo za komisi paní komisařka Jourová. Mnohokrát vám děkuji, že jste mezi nás přišla. Vážený pane předsedo, poslanci a poslankyně, děkuji Evropskému parlamentu za to, že dal na pořad jednání toto důležité téma rovnosti mužů a žen. Jsem velmi vděčná za to, že ve své většině podporujete návrh komise, který má za účel podpořit rovnost eh, žen v ehm, řídicích a dozorčích orgánech největších kotovaných společností v Evropě. Já eh, působím jako komisařka pro eh, rovné příležitosti už téměř eh, pět let. Jsem velmi hrdá na naši kolektivní práci, kterou jsme v této oblasti odvedli, zejména nedávno jsme finalizovali balíček o vyváženost, vyváženém přístupu k ehm, práci a ehm, rodinnému životu. Máme instituci pro genderovou rovnost, který eh, zveřejnil index genderové rovnosti a eh, ten ukazuje, že v některých oblastech se pohybujeme opravdu hlemíždím tempem. Když zveřejňujeme eh, poslední čísla, musím tedy říci, že já jsem zklamaná tímto pomalým vývojem přes všechnu snahu, kterou tomu věnujeme. Index genderové rovnosti ukazuje, že genderová rovnost v rozhodovacích procesech má nejmenší míru všech e, oblastí, které jsou hodnoceny tímto indexem, a to přesto, e, že některá, e, některé státy přijaly legislativu, aby to napravili. Jsme si vědomi studií, které jasně ukazují výhody diverzity v dozorčích orgánech. Má to výhody pro samotné podniky, pro celou společnost komise přijala závazek, eh, aby eh, se věnovala tomuto tématu a přesto ženy i přes své vzdělání a své schopnosti mají mm, stále tedy, eh, se bojují s bariérami, které jsou jak systémové, tak kulturní. Tato navrhovaná směrnice nám umožní rozhodně rozšířit přístup talentovaných žen k, do rozhodovacích pozic zrychlíme tak také hospodářský růst. E, vznikne takto určitě e, zrychlovací efekt, e, který povede ještě k větší genderové rovnosti. Tohle je flexibilní a proporcionální návrh. Je to legislativa, která je která taky je vstřícná vůči subsidiaritě, nabízí členským státům řadu příležitostí, jak dosáhnout pokroku. Je to také legislativa, která je genderově neutrální. Zabývá se přizpůsobeními, které mají na pomoci málo zastoupenému pohlaví, e, ačkoliv mají podobné kvalifikace. Tady jde tedy konkrétně o ženy. E, máme tedy jasný celkový cíl a členské státy ale mohou uplatňovat své vlastní efektivní opatření, tak aby zlepšili genderové vyvážení v dozorčích orgánech. E, podle našich číslech státy, které mají legislativy, opravdu dosáhnou pokroku. Státy, které nemají legislativu, stagnují. Zde je tedy zřejmý pozitivní dopad legislativy eh, v řadě příkladů. Návrh komise si získal širokou podporu eh, v Evropském parlamentu. Já vám ještě jednou děkuji za vaši podporu. Eh, také si získal podporu většiny členských zemí. Myslím si, že všeobecný přístup už je na dosah. Mohu pouze zopakovat to, co už zde zaznělo, že došlo k významnému eh, vývoji a sice eh, jsou to kroky španělské vlády. Já jsem Španělsko nedávno navštívila a oni opravdu jsou zavázáni, eh, celá vláda, včetně premiéra, aby tuto věc posunuli ku předu, aby přesvědčili i členské státy, které ještě váhají s touto legislativou. Také velmi spolehám na rumunské předsednictví, které eh, taky postupuje velmi eh, rozhodně. Před, březnovým, eh, před březnovou radou EPSCO vstoupím v kontakt s členskými státy, abychom odblokovali radu a mm, paní ministrině také zmínila červnovou radu a potřebujeme tedy vážnou debatu o tom, jak naložit s tím opravdu nešťastným tématem rozdílu v platech mezi ženami a muži. Věřím tedy, že rumunské předsednictví bude věnovat eh, své úsilí eh, tomuto failu a že dosáhneme nějakého kompromisního řešení. Děkuji. E Děkuji paní komisařce a nyní budeme pokračovat eh, řečníky za jednotlivé politické skupiny. Nebudu akceptovat žádné modré, modré karty, není na to čas. Nejdříve za EPP, paní Kozlovská, na dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, dámy a pánové, velmi pozorně jsem naslouchala a mám dojem, že se všichni shodujeme, komise, parlament a také zde přítomné předsednictví rady. Všichni podporují tuto směrnici a žádný členský stát ani cíl směrnice nespochybňuje. A proto se ptám, proč ta směrnice ještě není a proč v některých členských státech přítomnost žen v dozorčích radách právě u velkých eh, podniků kotovaných na burze je někde pouze 7% pokud by brali tyto státy své starosti se subsidiaritou skutečně vážně, tak by již bez tak dávno přijali opatření, která skončí s takovouto nerovností. Každý, kdo má zdravý rozum, pochopí, že takováto nerovnáha není normální. Takovéto malé zastoupení žen ovšem nesouvisí s tím, že by měly chybějící kvalifikace. Souvisí to s určitými mechanismy, které ve společnosti fungují a na které je potřeba zareagovat, ale nic se neděje. Musí tedy něco udělat jak členské státy, tak evropská úroveň. Já velice vítám tuto směrnici, které dala podnět již Vivien Redingová. Já myslím, že je skutečně na čase, aby kompetence a nic jiného ne rozhodovala o tom, zda je někdo povolán do vedoucí funkce či ne. U této směrnice jde o to, aby se um, osoby, které budou vykonovat takovéto funkce, vybírali transparentním způsobem, aby bylo dohledatelné a pochopitelné, jak ten člověk byl vybrán, aby nedocházelo k tomu, že se pouze vybere kolega, protože například někoho zná ze školy jako kamaráda. To není možné. Je třeba, aby vše probíhalo v rámci transparentních postupů. Já jsem z Evropské strany lidové a musím říci, že ten hlavní pomoc, jak můžeme pomoci žen při jejich profesním životě, je to, že je zajištěna péče o děti. Tak to musíme ženám pomoci. Tato směrnice je samozřejmě dalším důležitým impulzem. Ráda bych poblahopřála stávajícímu předsednictví rady za to, že jsme dospěli k dialogu a vyzývám všechny, aby podpořili směrnici při hlasování. Děkuji a paní Regnerová za socialisty a demokraty. Bez mikrofonu. Ano, mikrofon funguje. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, potřebujeme chytré, šikovné ženy a muže ve vedoucích pozicích v našich podnicích, jak v dozorčích radách, tak v představenstvech. Před sedmi lety komise předložila k tomuto tématu návrh. Evropský parlament zareagoval velice rychle. Zjistili jsme, že potřebujeme objektivní kritéria výběru do těch funkcí a chceme být také praktičtí. Díváme se na to, jak to konkrétně vypadá v jednotlivých členských zemích, která zeměž má odpovídající zákonná opatření, která něco učinila například na dobrovolné úrovni. To tedy znamená, že zde v Evropském parlamentu jsme o tom odhlasovali velice s ohledem na praxi. Jsme přesvědčeni, že je třeba mít objektivní kritéria, která se budou realizovat a že dobrovolnost nás neposune dál. Potřebujeme závazný mechanismus a také mechanismus pro sankce, aby se konečně něco pohlo. Rovnoprávnost, rovné postavení žen a mužů, to je něco, co je vepsáno do DNA Evropské unie. Pouze díky Evropské unie máme tolik pokroků v tolika zemích je to tedy něco nádherného, skvělého pro podniky, pro ekonomiku, také pro muže aha, také pro ženy. Tak tomu je. A co se nyní stalo? Mnoho zemí se schovává za právním základem. Co to má znamenat? Právní základ zde je, neboť pouze ty země, které ve své zemi nedospějí k pokroku, se skrývají. Jiné ne, ne. A proto vyzývám rumunské předsednictví, jehož podnět velice vítám, aby konečně vrhlo světlo na toto téma, zaměřilo se na něj a aby ukázali na ty členské státy, které skrývaj, se skrývají, jaké to jsou země, například země jako Maďarsko. Tam jsme se eh, podívali na to, jak to tam vypadá s pokrokem, tak pokroku nedošlo. Naopak, ta situace se vyvinula ještě k horšímu v těch podnicích. Proto vyzývám předsednictvím rady, aby přesně ukázalo na tyto země a zeptalo se jich, co udělali a co ne, aby se přestali skrývat. A pokud to bude vhodné, tak aby už na radě došlo k tomuto k hlasování o této věci, neboť Evropský parlament je velice semknut a já velice vítám, že jste tento návrh nyní více či méně opět předložili na stůl. A nyní paní Vysněvská na dvě minuty za EKR. Děkuji mnohokrát, pane předsedo paní komisařko, paní ministrině. Téma je skutečně velmi důležité. Pokud se podíváme na index rovnoprávnosti, zjišťujeme, že ženy nejsou v přiměřené míře zastoupeny v dozorčích orgánech, zejména v těch vedoucích funkcích. A je třeba se zamyslet nad tím, proč tomu tak je, že nejsou kompetentní, kvalifikované mají dobré vzdělání, jsou pilné a ctižádostivé. Nejsou ani slabší, ani méně talentované než muži. Proč tedy je tak málo žen ve vedoucích orgánech podniků, těch vysokých funkcích? Podle mého odhadu je to toto. Jedna z hlavních příčin spočívá v tom, že ženy budují svou kariéru pomaleji než muži. Nech, nechybí totiž jenom na dobrých zaměstnavatelích Nechybí nám pouze dobrý zaměstnanci, ale také dobré matky. A když se podíváme na pracovní svět, zjišťujeme, že je někdy velice obtížné, aby žena si splnila svůj profesní sen a svůj sen stát se matkou. A z tohoto důvodu ženy ve své kariéře postupují pomaleji než muži. Co tedy můžeme učinit pro to, abychom zajistili, že bude více žen v představenstvech a v dozorčích orgánech? Ovšem tak, aby ta větší zastoupení nevzniklo umělým způsobem. Nemůžeme něco uměle zavádět. Musíme přijít s návrhy, které umožní ženám, aby sladili svůj osobní život s životem pracovním. Potřebujeme dobrá řešení, které umožní rovnováhu mezi rodinným životem a životem pracovním. Já jsem toho názoru, že takovýto přístup, pokud bychom se snažili o takovýto kompromis, měli bychom velké, velký úspěch. Eurostat ukazuje, že existuje rozdíl mezi platy žen a mužů, ale že tento rozdíl je v členských státech velice odlišný. V některých členských státech jsou rozdíly obrovské. Polsko je zemí, kde pátý nejmenší rozdíl mezi platy žen a mužů. A já znám mnoho polek, které zastávají vysoké funkce, aniž by jim k tomu pomohlo nějaký zákon. Na dvě minuty paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, pane předsedo. Paní komisařko Jourová, moc děkuji za veškeré úsilí eh, v této věci. Eh, vzhledem k obsahu těchto otázek a vzhledem k tomu, že v Radě je situace zablokována, Ehm, tak eh, bych se chtěla obrátit na evropské vlády a požádat je o tři věci. Konzistentnost, eh, vize do budoucna a odvaha. Konzistentnost. No, eh, hodně hovoříme o chytrém růstu, hovoříme o ekonomice, která se opírá o talenty, ale přitom polovinu talentů, tu, kterou mají ženy, tu necháváme stranou a nevyužíváme ji ve správních radách, v rozhodovacích centrech Eh, a to právě v situaci, kde by to bylo velmi rentabilní. Eh, vidíme, že v některých členských státech eh, to přináší úspěch, přináší tyto, toto dobré zkušenosti. Eh, dívejme se na to i z hlediska rentability, když se nestačí dívat pouze z hlediska rovných příležitostí. A není vize do budoucna. Evropa je oblastí, kde jsme velmi citliví, velmi aktivní v politice rovnosti. Využijeme této kompetitivní výhody. A když vidíme, že se v těchto věcech celkem poslední poslední době spíše váhalo. Doveďme to do důsledku? Je to přece nejen spravedlivé a demokratické, je to i rentabilní. Je to výhoda, která eh, nám přinese lepší kompetitivnost. A nyní odvaha eh, prostě vidíme, že tady je možná trošku mužská logika tváří v tvář tomu zablokování. Eh, prosím, zbavme se tohoto strachu. Bude to dobré pro všechny. Eh, uvědomte si že co všechno ztrácíte. Možnost starat se o děti, starat se o starší členy rodiny, eh, dělit se o všechny domácí povinnosti, eh, přeměnit hypotéku v krásný domov. To všechno jsou úžasné příležitosti. Umožní to vychutnat tuto část života a být šťastní. Neutíkejte před tím. Já jsem přesvědčena, že když muži budou ochotni dostat této výzvě, bude to svět mnohem lepší. Děkuji vám. Tasun per il grup... Prosím. Eh, jsou za zelené. Ehm, děkuji, děkuji vám. Ano, je velice důležité, abychom odblokovali tuto směrnici Eh, chtěli bychom tady naplnit během tohoto volebního období eh, cíle eh, díky zapojení komise, díky zapojení rumunského předsednictví, aby se odblokovala situace, která už od roku 2012 je zablokovaná. Mít tady 40% kvóty pro přítomnost žen ve správních radách, to je opravdu nezbytné, protože i z ekonomického hlediska je důležité mít rovnost mezi pohlavími. To je zcela jasné, to o tom nelze diskutovat diskutovat. Ano, prosím, nechtě alespoň 40 žen ve správních radách. A mm, jsou tady námitky eh, z mnoha členských zemí, že je tady otázka subsidiarity. Eh, říkají, eh, že je tady tato námitka, ale my máme na druhé straně přece rovnost mezi pohlavími zakotvenou v evropských smlouvách. A pak také vidíme, že tam, kde ženy jsou ve správních radách, v některých státech je to až 43%, tam jsou dobré výsledky. Eh, bylo by možné do jisté míry harmonizovat tuto otázku ve všech členských státech. Eh, je to nespochybnitelné, že dobré výsledky v této věci přinášejí úspěchy. Jsou tady dvě centrální otázky. Jednak dosahuje se eh, rovnosti a za druhé dávají se ženám výkonné odpovědné funkce. A ehm, na tom musíme dále pracovat. Jsou tady také určité výzvy eh, provádění. Od roku 2013 parlament eh, eh, navrhuje také možnost sankcí proti podnikům, které neplní takovéto povinnosti které nenaplní těch 40 kvót, které stanovuje směrnice. Já bych si velice přál, aby jak rada, tak eh, komise nám v nejbližší době přinesly velmi dobré zprávy, protože u nás bych řekl, že je podpora tomuto textu jednoznačná. Děkuji a za skupinu GUE NGL. Pan Ek, na jednu minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, čím to je, že pouze 24 z 200 funkcí v představenstvech v německých podnicích z indexu DAX zaujímají ženy. A proč na špičce těchto koncernů není ani jedna jediná žena? Protože rovné postavení mezi muži a ženami, toho dokonce i v EU stále ještě nebylo dosaženo, je to ostuda. Mezinárodně ta bilance není lepší. Z 500 největších celosvětových podniků pouze 3% jsou vedena ženou jakožto výkonnou členkou představenstva, že o tomto tématu stále ještě musíme diskutovat v roce 2019, je odstudné a mm, vede mě to k pochybách na naší údajné pokrokovosti. Zdá se, že stále ještě existuje mnoho lidí, kteří se domnívají, že ženy jsou zde pouze z důvodu reprodukce a že nejsou dostatečně schopné pro to, aby mohly vést podniky. Kdybychom počkali ještě další desítky let, Možná 40 let by to trvalo bez eh, závazných paravidel, než by se míra žen navršila na 40 ale tento svět není svět mužů, to je svět pro všechna pohlaví. A proto chci, abychom se konečně zbavili anachronistického myšlení nepřátelského vůči ženám, které panuje v těch vysokých funkcích a v denní podniku. Děkuji a za skupinu FDD paní Párka. Děkuji. Když tady o tomto hovoříme, je to v podstatě eh, eh, eh, pochybňující schopnosti žen jakoby e, žena byla vybrána jenom proto, že existuje kvota a nikoli její schopnosti. Kvóty ukazují ženám, že jsou podřadné, že potřebujeme kvóty, abychom dosáhli úspěchu. E, ženy, které pracují na nižších e, úrovních společnosti, ty kvóty neukazují žádné zvýšené šance do života, ani nevedou k tomu, že budeme mít více ženských CEO. Ačkoliv Norsko tohleto zavedlo před deseti lety, nebo před více než deseti lety, lety je tam asi 7% žen, které se dostalo do výkonných pozic. Eh, takže kde začneme a kde ty kvóty končí? Co třeba nezastoupenost nebo nedostatečná zastoupenost žen? Mohli byste to eh, neustále eh, kategorizovat, vytvářet ne- nekonečné kvóty? Ale zase je to pouze zasahování evropských institucí do ehm, do života jak ži- lidí, tak eh, společnosti. Společnosti by měly sami být schopny rozhodnout se, koho si zvolí do řídicích a dozorčích orgánů. Eh, a potom společnosti, které eh, neplní kvóty, co s nimi? Kvóty nevyřeší problémy stávající nerovnosti, jsou naprosto kontraproduktivní. Il gruppo INF za skupinu ENF pan eh, Žoltek. Dvě minuty třicet, prosím. Widzę, že to feministické šalenstvo. Eh, Děkuji. Vidíme, že toto feministické, toto feministické šílenství pokračuje. Chceme z žen udělat muže a z mužů ženy naprosto nechápu, jestli to je nějaká nemoc nebo něco jiného. Nejdřív to bylo vtipné, když třeba jsme hlasovali o tom, že je příliš málo žen v zemědělství, které se věnují tedy eh, pastvám. Ale když teď eh, hovoříme o řídicích a dozorčích orgánech kotovaných společností v Evropě, to už začíná být vážnější. Možná bychom se, možná bychom se měli obrátit na některé muži, ty by měli říct, že jsme vlastně ženy ve skutečnosti a potom bychom dosáhli genderové rovnosti. Eh, podívejte, ale vážně, měli bychom to nechat tak, jak to je. Veškeré zákony v Evropské unii předkládá Evropská komise a parlament to prostě všechno jenom schválí. A někdy, když ten zákon je opravdu špatný, ukáže se, že vzešel z parlamentu. Tyto zákony omezují svobody podnikání a svobody členských států. Parlament přikládá řadu nesmyslných usnesení, která jsou úplně zbytečná, ale vždycky je to o uprchlících, imigrantech, homosexuálech, feministkách a zdá se, jako by stále byli lepší než běžní občané Evropy. E, žádné usnesení z tohoto parlamentu nevzejde, aniž bychom tohle zmínili. To je nemoc. Musíme vystoupit z Evropské unie, protože ta nemůže být reformována. A já se obracím na ostatní země. Řiďme se příkladem Velké Británie a vydejme se taky ven z Evropské unie. Vytvořme e, něco nového. Eh, vytvořme takovou Evropskou unii, jakou si přáli její otcové zakladatelé. Něco, co nemá hranice, ale co nezasahuje do rodinné politiky, států a co nemění role mužů a žen. Evropská komise by eh, měla se věnovat administrativě v malé roli. Neměla by rozhodně rozkazovat, co máme dělat. Doufám, že ještě budu naživu, až k tomu dojde. Děkuji. E, nepřijímáme modré karty, pokračujeme na jednu minutu Sosněrs, prosím. Pozwólcie Państwo, že e, e, Dámy a pánové, já prosím, abyste se na minutu soustředili. Já bych chtěl vysvětlit jednu věc. Vycházíme z dobrého principu, ale docházíme ke špatným závěrům. Hovoříme o tom, že ženy mají stejné schopnosti eh, pro eh, uplatňování se v takovýchto funkcích. To už je špatný výchozí bod. Eh, hovoříme o tom, že jsou nerovnováhy ve správních radách, ale tady se vychází z jakýsich teorií komplotu, že ženy mají prý eh, rozvíjet své kariéry, mají se uplatnit eh, ve správních radách, ale vidíme už v praxi, že ten výchozí bod je v tom, že ženy je těžké eh, dát do těchto funkcí buď proto, že nemají třeba jednak stejné vzdělání, ale někdy také proto, že nemají chuť se pustit do takovýchto eh, funkcí. Ostatně muži se dožívají nižšího věku, umírají dříve ehm, Trh také velice dobře ukazuje, že ženy eh, nezajímají, nezaujímají stejné funkce jako muži. To není žádný výsledek komplotu. E Děkuji, vyslechli jsme všechny politické skupiny a nyní paní Šojdrová, prosím za udělení slova. kolegyně a kolegové paní komisařko žijeme v době a ve společnosti kde nikdo o rovnosti žen a mužů nepochybuje přesto vidíme že zastoupení žen na důležitých místech neodpovídá tomu že tvoří jednu polovinu populace. zastoupení žen v řídících a kontrolních orgánech velkých společností kotovaných na burze je skutečně překvapivě nízké evropský průměr twenty three a v některých zemích jako například česká republika je to pouze nine přestože ženy dosahují stejného vzdělání dokonce dnes více než polovina absolventů vysokých škol jsou ženy mají jistě stejné ambice jsou stejně schopné tak přesto ženy v těchto rozhodujících orgánech chybí. ale je to také díky tomu že ženy mají svoji nezastupitelnou roli matky a pečovatelky a do profesní kariéry nastupují později žádné kvóty samy o sobě neumožní ženám urychlit jejich kariéru že nám pomůže zlepšení podmínek pro to aby mohly být matkami a zároveň rozvíjet svoji profesní kariéru. zde vidím velmi důležité aby naopak eh, rada eh, se zabývala schválením směrnice na slaďování rodičovského a profesního života a abychom zde došli ke konsenzu, aby tato směrnice byla členskými státy aplikována. chci se zeptat kolegů kteří zde volají po nutnosti schválení směrnice co brání jejich členským státům aby ve své národní působnosti přijaly toto opatření? například kolegyně ze španělska říkají schvalte směrnici vždyť španělsko již odblokovalo jednání v radě. inu kolegyně není problém aby vaše progresivní vláda přijala ve své působnosti takovouto regulaci. myslím že nic tomu na úrovni členských států nebrání. chtěla bych vyzvat aby evropská komise a orgány veřejné správy šly příkladem a podporovaly ženy do vyšších funkcí. děkuji. E, e, pane předsedající paní komisařko. E, asi 69% těch, nebo 60% těch, kteří mají univerzitní diplomy v Evropě, jsou ženy jsou ale marginalizovány, nedostávají se k moci a to je nepřijatelné. Není to jenom nefér, je to taky hloupé. Znamená to, že přicházíme o jejich znalosti. Ehm, chybí nám inovace, která, kterou by mohli předkládat ženy jsou často mnohem inovativnější v řadě společností než muži. A ukazuje se, že ty společnosti, která, které mají více nebo eh, lepší vyváženost mužů a žen v dozorčích eh, eh, řídicích orgánech, mm, také poskytují lepší finanční a výhledy pro, mm, pro tyto společnosti. A přesto zdá se, že řada lidí pořád pracuje proti eh, této myšlence nebo tomu návrhu, že aspoň 40 eh, eh, by mělo být ehm, zastoupeno, ať už je to jakékoliv pohlaví. A Těší nás tedy, že Španělsko mm, se chystá změnit svoji pozici, že stáhne ten blokovací přístup a v radě a opravdu doufáme, že budeme jednat, abychom zajistili spravedlnost a inovaci v Evropě. I kobiet w zarządach spółki ogólnie równowagi. Děkuji. Co se týče eh, genderové vyváženosti. Podívejme se na tři instituce v Evropské unie, které jsou eh, zde tedy nejdůležitější. Rada, komise a parlament. Měli jsme 12 předsedů komise, ani jedna žena. 30 předsedů Evropského parlamentu, dvě ženy a 78, 78 opakuji, předsedů rady a dvě ženy z toho. Ptám se tedy. Proč eh, nevidíme, proč se za to eh, vůbec eh, ty předsedové muži neomluví? Jak je možné, že ani na nejvyšších úrovních Evropské unie nemá, nevidíme snahu něco změnit? Jedna věc je mít zákon, eh, potom máme politiku, ekonomiku, sociální oblast. Eh, tak toto tedy regulujeme také v mm, ústavě v Polsku. Žijeme ve společnosti, kde každý tedy eh, musí, s každým musí být nakládáno rovnoprávně, protože jsme si všichni rovni před zákonem. To je něco, co bychom vždy měli respektovat. Děkuji. Nyní na minutu Becera Bastarek. Děkuji. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko Jourová, za vaši odhodlnost, za vaši zaangažovanost. Ano, eh, říkáme, že eh, ženy nejsou na vedoucích místech, protože to často nechtějí. Vidíme, jaká vypadá situace ehm, v roce 2005 to bylo 10%, v roce 2015 eh, jen o málo více. Říkáme, že se věci trochu mění, jsou tady některé iniciativy, ale je zapotřebí ještě více. Eh, jenom v 7% eh, ženy předsedají eh, správním radám a pouze v 6% jsou vedoucími ředitelkami, generálními ředitelkami ve velkých podnicích. To je prostě situace, kterou tady máme před očima. Evropská unie může věci změnit. Je třeba, aby rada odblokovala tuto situaci. Jsou tady přece ženy na výkonných místech, což je pozitivní pro všechny. Často dostávají velmi dobré dobré výsledky, lepší výsledky, mají pragmatický přístup, je to také otázka eh, rovnosti myslím, že je třeba eh, tuto věc odblokovat a doufáme, že Rumunsko v této věci hodně pokročí. Děkuji. Za minuto, eh, Děkuji, prosím další řečnice na jednu minutu. Paní Forenza, děkuji, děkuji a chci velice poděkovat kolegům z SAD, že předložili tuto mm, ústní otázku. Eh, která se týká eh, genderové dimenze eh, v naší společnosti. I my pracujeme stejným směrem. Uvědomujeme si, že pracujeme s určitým symptomem diskriminující kultury. Musíme se zasadit o to, abychom Eh, zabránili novým diskriminacím. Musíme si uvědomit, že parlament eh, potřebuje přinést eh, odpovědi na otázky, které se týkají žen, ale musíme řešit ostatně všechny formy diskriminace, všechny ehm, formy násilí na ženách, které se týkají tak velkého procenta žen. Parlament tady musí mít svůj přínos k této věci. Chci poděkovat kolegům za tyto ústní otázky a eh, Bohužel si myslím, že ještě máme hodně práce v této věci. Jak to říkal pan Urtasun, eh, náš volební program neudělal příliš mnoho. Děkuji vám a na jednu minutu paní Ajuto. Děkuji, pane předsedo. V roce 2012 v prvním čtení schválil parlament návrh směrnice o zastoupení žen ve správních radách. Vše bylo ale zablokováno v radě. Tento návrh směrnice směřoval k tomu, že měl nastolit větší rovnost mezi muži a ženami ve správních radách, a to zejména v podnicích kotovaných na burze. Uvědomujeme si, že tato rovnost bude existovat reálně, až eh, budeme samozřejmě jednat nejen podle kvót, ale také podle zásluh. A já tady reaguji na to, co řekli někteří kolegové. Eh, my eh, ženy jistě máme své schopnosti, také ostatně jich více v, mezi absolventkami vysokých škol než mužů. Eh, směrnice se opírá o velice zneklidnivé, eh, zneklidňující čísla a věříme, že rumunské předsednictví předloží návrhy, které umožní odblokovat situaci. Eh, můžete být hlasateli názoru žen? No, můžete postupovat takto v radě? Děkuji. Pan Sean Kelly, minutu 30. Děkuji víme, že máme ženy v nejrůznějších dozorčích orgánech. Z roku 2017 máme eh, informace o tom, že asi čtvrtina ehm, všech ehm, řídicích a dozorčích orgánech, ehm, orgánů obsahovala ženy. Máme tedy eh, kotované společnosti, Eh, které mají podobný, eh, podobné jméno jako já, Sean, které zaměstnávají ženy právě v řídicích a dozorčích orgánech. Tady samozřejmě je velmi důležité, že mm, pokud ženy jsou zastoupeny na nejvyšších úrovních managementu, tak to má potom nějaký um, efekt ze zhora dolů na zbytek společnosti a zlepšuje to společnosti žen i jinde. Je potřeba dosáhnout tedy Eh, jakéhosi genderového modelu, který bude vyvážený pro celé společnosti. Pokud ta celá společnost eh, není nějakým způsobem vyvážená, jak můžeme očekávat, že management bude vyvážený a eh, to platí tedy i pro celou společnost. Vypadá to, že tedy management pořád přijímá ty, které přijímal už v minulosti. To znamená, jako kdyby stále pokračujeme v určitém modelu. Eh, minule jsme tady měli muže, tak přijmeme zase muže. To přeci nedává smysl. Už tady zaznělo, že ženy eh, přispívají k větší diverzifikaci, k větší inovaci a kreativitě, takže určitě eh, to, to podporuji. Děkuji. Děkuji, pane Kelly. A nyní pan Koferaty na minutu. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. V našich rozprávách eh, opětovně připomínáme, že rovnoprávnost patří k základním hodnotám Evropské unie. I když k tomu pak zaujímáme třeba jiný postoj, jak se projevilo dnes v rozpravě, ale to, co dělá rada, je skutečně nemožné, trapné. Většina zde v parlamentu přijala tuto směrnici již asi před sedmi lety a na radě se vůbec nic neděje. A to není ojedinělý případ. Kvóta pro ženy v dozorčích radách ve výši 40 se netýká těch výkonných členů, ale pouze nevýkonných členů. A pak je třeba stále připomínat na platové rozdíly mezi muži a ženami ve stejných funkcích, tedy došlo pouze k velice malému pokroku a já doufám, že rada konečně se pohne něco učiní a tak prokáže, že chce dosáhnout pokroku v této věci. A se směrnicí pohne před. Děkuji paní Kuněva na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. V společnosti, ve rovnoprávnosti, nemůžeme hovořit o kráse nebo harmonii, to říkal již Milton. A já si kladu stejnou otázku. Ta, ten skleněný strop, který brání ženám v kariéře, ten mění jejich život. Ženy vystudují, mají kvalifikaci, ale nedosáhnou na vedoucí funkce. Také jsou hůře placeny než muži. A pokud si přejí mít rodinu, jsou za to potrestány. Návrh směrnice je zcela jistě dobrou příležitostí pro to vyrovnat přetrvávající nerovnosti. Ale proč tak dlouho čekáme na přijetí směrnice? Za to může rada. A proto se ptám, co hodlá rada učinit, proto aby se konečně prolomil ten skleněný strop a jakým způsobem chce Rada nadále podporovat rovné postavení, zejména během rumunského předsednictví. Děkuji. Pan Martán byl na seznamu řečníků, není zde, takže se dostáváme k postupu ke čti. A já vás prosím, dodržujte jednu minutu, paní Katarina Kiniči. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, v roce 2017 měly ženy pouze velké, velmi malé procento dozorčích grémích podniků zapsaných na burze a tato nerovnost přetrvává. Ženy jsou vysoce kvalifikované, ale nejsou dostatečným způsobem zohledněny. To není pouze nevýhoda z důvodu genderových předsudků. To rovněž zabráňuje optimálního využití potenciálu pracovního trhu v Evropské unii. Proto, abychom podpořili rovné postavení, myslím si, že můžeme použít legislativní nástroje a tak dosáhnout výsledku. Mám tím na mysli tu takzvanou růžovou kvótu. Itálie má obdobný zákon a během několika málo let se procento zastoupení žen v těch dozorčích orgánech navýšilo na 33%. Tam samozřejmě také v důsledku dobré kvalifikace žena. My vyzýváme rumunské předsednictví, aby pokročilo s odpovídající směrnicí paní Grapíny. Děkuji, pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážená paní komisařko. Již sedm let hovoříme o tomto tématu. Ráda bych upozornila na skutečnost, že zejména muži, kteří se hovořili o nerovnosti a muži, kteří nyní jsou doma ve svých rodinách, všem chci říct, že ženy jsou velice dobré, dobře vybavené pro to, aby se mohly prosadit v pracovním životě, v dozorčích radách, v soukromé ekonomice i ve veřejném sektoru. Ženy mohou perfektním způsobem se zhostit takovýchto úkolů. Neexistují mužská povolání a povolání pro ženy paní ministrině, paní komisařko, je třeba, abychom změnili naše myšlení. Není možné, že již celá léta máme blokační menšinu na radě. Já jsem také pro kvóty, ale pokud to společnost nechápe a neváží si to, musíme něco učinit. Ano, paní komisařko, já jsem vašeho názoru. Směrnice pro rovnováhu sladění profesního a soukromého života je důležitá. Studie k tomu jsou. To je třeba ale to celé uvést v praxi. To prospěje nejenom nám, ale celé společnosti. Děkuji, pan Marias, na jednu minutu. Děkuji. Příliš má zastoupení žen v důležitých funkcích naší ekonomiky je fenomén, který si musíme neustále připomínat. Je třeba, aby ženy byly odpovídajícím způsobem zastoupeny v dozorčích a radách podniků. Ovšem Evropská unie se zde snaží o, o nějaké sociální inženýrství a já se nedomnívám, že to změní chování podniků v Evropské unii. Bylo by možné k tomu přistoupit i jinak. Ale polovina evropského rozpočtu tu vlastně drží Evropská investiční banka, Evropská centrální banka a my bychom vlastně prostřednictvím nákupu cených papírů, který provádí ECB, mohli ovlivňovat i zastoupení žen ve vedoucích funkcích podniků. Takto bychom zvýšené kvóty dosáhli velice rychle. V opačném případě by totiž podniky, které, které nemají dostatek žen ve vedoucích pozicích, ztratily nárok na peníze z Evropského investičního programu. Abychom respektovali čas, vás zastavím a ještě má slovo pan to Dal dibattito che si è svolto stamattina in quest'aula c'è. Děkuji mnohokrát. Dnes v dnešní debatě se ukázalo, že parlament se shoduje na tom, že je potřeba přijmout tuto směrnici. To není nic výjimečného, to je přeci pouze malý krok správným směrem. Proto ji musíme implementovat. Tady vůbec nezavádíme eh, přítomnost žen v řídicích a dozorčích orgánech. Pouze říkáme, že není možné aby polovina a populace nebyla dostatečně zastoupena. Chceme tady dosáhnout nějaké realistické struktury. Žádáme přece, aby se společnost zamyslela realisticky nad těmito věcmi. K tomuto zamyšlení došlo i na radě a mě přece jenom dělá starosti že tedy parlament chce postoupit ku předu, chce, aby evropské eh, instituce dělaly nutné kroky ku předu, ale na druhé straně eh, rada přeci jenom ve, ve svém postoji eh, trošku mm, pokulhává a blokuje některé tyhle ty progresivnější myšlenky. Musíme s tím trošku zatřát, něco udělat. Pan Meissner. Ja, Děkuji, pane předsedo. Jsem potěšena z této směrnice a líbí se mi tato debata z mnoha důvodů. Je velmi dobře, že když hovoříme o tomto tématu, vystupuje čím dál tím více mužů, neboť více rovnoprávnosti pro ženy. Toho musíme dosáhnout jako celek, jako celá společnost. A já bych si přála větší zastoupení žen ve všech oblastech, protože jsou velice dobré, jsou stejně dobré jako muži. A hovořilo se tady ta, o té o tom rozdílu v platech. V Německu je ten rozdíl obzvláště veliký a nyní v Německu hovoříme o zákonu o paritě, máme tam různé přístupy. Některé členské státy již mají zákon o rovnoprávnosti pro Eh, pohlaví, které je málo zastupujeno. A je ostuda, že o tom musíme stále ještě hovořit. Já už bych si přála, kdyby to bylo vyřešeno. Potěšilo mě, co řekla kolegyně Regnerová. Říkala, že to je vepsáno v evropskou DNA, že chceme rovné postavení žen a mužů. A proto doufám, že pro toto téma nalezneme širokou podporu je třeba, abychom to konečně dovedli do konce. Děkuji, paní Ward. It is astonishing. Děkuji. Je to opravdu eh, překvapivé, šokující, že tahle ta iniciativa, která se snaží dosáhnout eh, genderové rovnosti v eh, řídících a zorčích orgánech, je v radě zablokována po více než pěti letech. Ukazuje to, nakolik konzervativní mohou být členské vlády, vlády členských zemích. Toto přitom není nic tak kontroverzního. Tady jde pouze o rovnoprávnost na nejvyšší úrovni společnosti. To je politika, která, ačkoliv je e, důležitá, tak se stále zaměřuje hlavně na e, privilegované ženy. A teď si představme, jak těžké je upozorňovat na problémy marginalizovaných žen v, v podnikovém světě se potýkají hned s, řado, s, s celou řadou eh, forem ehm, diskriminace, ať eh, jsou eh, díky své barvě, etniku i, i ehm, kulturnímu zázemí. Minulý týden se tedy dokončila práce na směrnici o sladění profesního a rodinného života. Teď se prosím zaměřte ve, ve, ve svém úsilí hlavně na to, abyste eh, dosáhli konsenzu v této otázce. Děkuji. Eh, Miranda, na jednu minutu, prosím. Obrigada, presidente. A igualdad de género para o Consejo. Děkuji, pane předsedo. Pro radu je to asi druhořadá otázka, otázka rovnoprávnosti, ale ženy, které jsou v dozorčích radách, například ve Španělsku, to je 20%, eh, když se podíváme na podniky zapsané na burze, ale ve Švédsku je to 36%. A já musím si, že je to velice daleko od té úrovně, která by chtěla mít Evropa. V minulém volebním období jsem byla členkou výboru pro rovnoprávnost žen a mužů, tedy jsme se tomu již věnovali. Je velice smutné, že sedm let poté opětovně tady se zabýváme tématem které eh, bohužel spočívá v tom, že nejsou naplněny kritéria rovnoprávnosti. Děkuji a jako poslední Dear President, Vážený pane předsedo, paní komisařko, eh, paní ministrně, jako rumunská poslankyně vítám tuto směrnici eh, považuji za jednu z priorit Evropského předsednictví v Evropské radě. Z tady jde vlastně o změnu některých pozic a já věřím, že rada eh, posune ku předu toto vyjednávání. Tady jde tedy o nedostatečné zastoupení žen v nejvyšších eh, vrstvách eh, firem. To je samozřejmě komplikované, protože to zasahuje i do podnikové kultury a tradičních stereotypů. Ehm, skleněný strop v podnikové kultuře nejenom podkopává příspěvek žen, ale eh, vede k tomu, že eh, řada žen nemůže plně naplnit svůj potenciál ve své kariéře. Z vlastní zkušenosti vám mohu říci, že žene, ženy, které se dostanou do vedení společností, eh, přidávají přidanou hodnotu. Ehm, takže je možné takto změnit eh, kulturu celé společnosti a já podporuji eh, rumunské předsednictví v tom, aby nadále eh, vedli diskuse o této směrnici. Děkuji. Děkuji, takže jsme uzavřeli diskusy a nyní si vyslechneme reakci. Paní komisařko, máte slovo. Mr. President. Pane předsedo, vážení členové parlamentu, jsem velmi vděčná za, za angažovanost a odhodlanost Evropského parlamentu, který diskutuje tuto věc. Eh, to bylo zcela jasné v celé rozpravě. Dovolte, abych na závěr řekla pár slov eh, o podpoře pro kariéru žen, kterou jsme již vyjádřili, eh, a o odhodlanosti komise podpořit tuto legislativu. My Eh, víme, že stále ještě zbývá hodně práce, kterou je třeba udělat do odblokování situace v radě. Podporujeme eh, větší diverzitu, větší rozmanitost. Chtěla bych ještě jednou uvést několik čísel eh, ze statistik. Přes 50 žen je v naší společnosti. 62% eh, eh, univerzitě vzdělaných eh, lidí jsou ženy. Takže člověk by řekl, že by bylo normální, aby tady bylo alespoň adekvátní zastoupení žen v různých oblastech života. Ale srovnejme tato čísla. 22 žen v zastoupení v radách, jen 6 v nejvyšších funkcích a jen 20 žen v národních parlamentech, abychom se podívali i na politickou oblast. V některých vládách členských států jsou tak třeba jedna, dvě ženy. Nedávna byla jedna vláda, kde nebyla žádná žena. A podívejme se teď na pozitivní příklady. Jsem ráda, že mohu říci, že v komisi už řešíme otázku 40 žen v manažerských pozicích a to díky stálému a neustálému tlaku, který vyvíjíme v různých eh, oblastech a které má zajistit férovou eh, konkurenci bez jakéhokoliv eh, kreslování situace či vytváření překážek. Jak tady také zaznělo. Věřte mě, že já jako žena v komisi jsem naprosto se nemusela stát mužem, abych mohla zastávat eh, pozici komisařky a účastním se plně rozhodování v komisi. Eh, a také Jean-Claude Juncker velice jasně řekl, že má být alespoň devět žen v komisi. A já myslím, že všechny ženy, kolegyně, odvádějí dobrou práci jakožto komisařky při rozhodování komise. Když si srovnáme tato čísla, musíme říct, že tady je něco nezdravého, něco nenormálního v evropské společnosti. A právě proto usilovně pracujeme na tom, aby se to změnilo. Jak už jsem řekla, nečekáme jen na to, až se odblokuje situace se směrnicí eh, v Evradě. A chtěla bych eh, paní Parkrovou požádat, eh, aby si přečetla současnou aktuální verzi eh, tam toho textu. Tam nenajdete nic, kde by bylo řečeno, že pouze pohlaví je dostatečnou kvalifikací ženy pro to, aby byla v správní radě. My vyzýváme k férové konkurenci, k férovému soupeření. Prosím, odkazujte se na tu aktuální verzi textu. Tu pod, ten podporujeme. A e, když e, pokročíme v této legislativě, e, abychom ještě přesvědčili zbylé státy, tak myslím, že členské státy ostatně mohou konat i tak. Nemusí čekat na to, až se odblokuje směrnice. Je na nich, jak budou postupovat ve svém domácím prostředí. Komise ale nečeká. Komise eh, odvádí velké množství legislativní práce. Podporujeme chartu o rozmanitosti, eh, kde nyní je 10 tisíc institucí, včetně největších podniků a mohu několik vyjmenovat. Sodexo, ICA, IBM, Siemens. To jsou nadnárodní firmy, které podporují eh, myšlenku rozmanitosti, která je výhodou pro podnikání v mnoha členských státech, včetně ve státech, kde na to není legislativa, se ehm, vlastně šíří eh, taková pozitivní podniková kultura. A také financujeme řadu projektů, které podporují eh, rozmanitost. Děláme tedy mnoho věcí. A eh, nechceme čekat na to, až se legislativa schválí. Chceme dělat celou řadu věcí již předtím. Ale musím ještě zopakovat na závěr tohoto řeči, že se domníváme, že tato legislativa e, bude brzo schválena. Jsme e, o tom přesvědčeni a věříme rumunskému předsednictví, že v tomto odvede hodně práce. Děkuji vám. E, děkuji paní komisařko Jourová a prosím paní Čiot za radu. Vážení členové parlamentu, dámy a pánové, já vám děkuji za tuto rozpravu. Jak už jsem řekla v úvodních eh, projevech, Rada je opravdu zaangažována na genderové rovnosti. Rumunské předsednictví eh, organizuje a zorganizovalo celou řadu eh, bilaterálních kontaktů s těmi státy, které blokují situace, které jsou v blokující menšině scházíme se na pracovních skupinách, které se otázkou zabývají, ale nesmíme zapomenout, že předsednictví je v rukách členských států. Běžný legislativní proces, který vede k dohodě mezi členskými státy, vyžaduje kvalifikovanou většinu. Kromě práce, kterou jsme již odvedli, ve spolupráci s parlamentem na pokročení v legislativní práci jsme také Eh, zaangažováni na přípravě závěru, eh, které by mohly skloubit eh, pracovní a osobní život. A věříme, že 13. června na Radě EPSCO budou tyto závěry schváleny. Dovolte, abych využila příležitosti a informovala vás, že rumunské předsednictví Ehm, uspořádá zasedání v Bukurešti v únoru ehm, skupiny na vysoké úrovni pro tyto otázky. Chceme diskutovat o genderové rovnosti na neformální ehm, radě v Dubnu v Bukurešti, na neformální radě EPSCO. Eh, jsem velmi ráda, že jsme měli příležitost diskutovat o této velmi důležité tématice na dnešní mm, zasedání. Eh, to, že parlament a rada budou pracovat společně, může odstranit diskriminaci a nespravedlnost a může zajistit rovné zacházení, které pak se stane realitou pro všechny muže i ženy. V této době eh, velkých turbulencí čelíme mnoha výzvám. Budoucnost ale patří rovnosti. Děkuji vám. Děkuji paní Čot. Tím uzavírám tuto debatu. A čeká nás rozprava s předsedou vlády Finska, jeho Sipilem o budoucnosti Evropy eh, za minutu. Mnohokrát děkuji finskému eh, premiérovi za to, že mezi nás přišel. Je eh, pro nás velmi důležité vyslechnout si různý pohled různých zemí na budoucnost Evropské unie. Pro Evropský parlament existuje dva, tři, čtyři, eh, existují tedy klíčové body. Chceme více pravomocí pro Evropský parlament. Chceme více Evropy, nikoli méně Evropy. Chceme posílit Evropu, nechceme ji zničit. A k víceletému finančnímu rámci zastáváme změnu z 1,1 na Zastáváme tedy mm, zdroje a e, důležitým tématem Evropské unie je také, e, nebo Evropského parlamentu je také imigrace. Evropský parlament schválil reformu dublinských pravidel. Očekáváme rozhodnutí Evropské rady k tomuto tématu. Včera a dnes v jádru diskuse je tedy několik klíčových témat, a to je Brexit a Venezuela. Je tedy důležité vědět, jaké, jaký je váš pohled na budoucnost Evropské unie. My tedy víme, jako, jakou pozici zastává Evropská komise, Víme, jakou pozici zastává Evropský parlament, potom máme samozřejmě nejrůz, nejrůznější pozice eh, členských zemí. A nyní si vyslechneme, jak se na to dívá Finsko. Pane premiére, máte slovo. Upozorňuji, že se můžete zaregistrovat na Catch the Eye. Hned poté, kdy promluví pan premiér, ukončíme možnost zaregistrovat se. Děkuji. Hmm. Pane předsedo, pane předsedo komise, váží poslanci, vážené poslankyně, přivážím pozdravy se studeného Finska. Byl jsem nedávno na severu Finska, kde máme domov a tam bylo o víkendu minus 30 stupňů a zhruba jeden metr sněhu. Takže takhle vypadá opravdová zima. Je pro mě potěšením být eh, zde dnes. Evropský parlament odvedl skvělou práci v nedávných eh, velmi problematických eh, chvílích. Diskuse, které se dívají dopředu na budoucnost Evropské unie, jsou důležité ze dvou důvodů. Za prvé, abychom naplnili misi římského prohlášení, potřebujeme diskutovat o tom, jak dosáhnout dostatečné jednotnosti pro to, abychom eh, mohli eh, dobře rozhodovat a rozhodnutí implementovat. Za druhé, Musíme diskutovat tak, abychom objevili priority eh, každého z nás ohledně budoucnosti Evropské unie a také rozpočtu. Já jsem působil jako podnikatel v celé řadě sesterských společností v Evropě. Když jsem byl mladší, tak jsem cestoval abych se seznámil s, s CEO různých um, eh, dalších společností. Půjčil jsem si um, knihu od své ženy, která je přinesla z knihovny a četl jsem si ji v letadle. A tam stálo, nikdy se neptejte na nic o rodině, když se setkáte s francouzi na nějakém mm, podnikavém setkání jednou, eh, ale jsem takhle zažil schůzku, kde eh, protějšek přišel s eh, ženou a dcerou a on se mě ptal, řekněte mi o své rodině. A tak jsem pochopil, že my přece jenom v Evropě máme více společného, než si na začátku myslíme už ve 20. letech zakladatel středové strany Sandry Alekio napsal, že proto, abychom měli mír v Evropě, kontinent by měl zvážit, aby svou politiku směřoval k Spojeným státům Evropy. Dokonce zmínil společnou měnu. Byl to pionýr v řadě ohledů. A tedy i v tomto. Volba mezinárodní spolupráce a soustředění se na mír a hospodářský rozvoj. To bylo pro Finsko vždy eh, důležitým vodítkem. V nedávných letech jsme obdrželi lekci eh, o populismu v Evropě. Eh, viděli jsme, kam to vede. Když řešení komplexních témat se hledají zjednodušováním. Ve finále nikdo nechce nést zodpovědnost. Ve Spojeném království jsme viděli jasný příklad a výsledek teď vidíme všichni před sebou. Nejenom Brexit, ale celkový, eh, celková problematika populismu eh, útočí na Evropy z řady stran, eh, ať je to právní stát, ženská práva, svoboda médií. Vůbec bychom přeci neočekávali, že o spochybnování těchto věcí budeme slyšet v 21. století v Evropě jak může EU e e, podporovat své společné hodnoty i v vnější politice, pokud nedokáže e, to dělat v rámci sebe samé. Společné hodnoty jako demokracie, právní stát jsou základnou evropské svobody, bezpečnosti a prosperity. Měly by sjednocovat členské státy. Je zásadně důležité, abychom překonali vnitřní eh, rozdělení mezi eh, zeměmi Evropské unie, ale na druhou stranu nemůžeme mít žádné kompromisy, co se týče právního státu. Finsko vřele vítá eh, návrhy komise ohledně víceletého finančního rámce a právního státu. Já věřím, že můžeme dosáhnout vyváženého mechanismu. Pane předsedo, vážení poslanci, vážené poslankyně, nejdůležitější úhylný kámen eh, pozice Finska vůči vývoji Evropské unie i také vůči eh, měnové unie je, abychom respektovali to, na čem jsme se shodli a také efektivní implementace. Silně podporujeme takovou Evropskou unii, která dosáhne svou důvěryhodnost eh, prostřednictvím konkrétních kroků v roce 2015 má vláda začínala v situaci, kdy veřejný deficit byl, nebo schodek veřejných financí byl asi 2,5 ehm, procent eh, v porovnání s HDP. Dosáhli jsme velmi bolestného ušetření 2% vůči HDP. Zlepšili jsme veřejné finance. Eh, udělali jsme reformu sociálních um, a e, sociální věci, zdravotnictví a také e, důchodovou reformu. Podařilo se nám e, nastartovat, znovu nastartovat růst a zvýšit zaměstnanost. Vyjednávali jsme také o rozšíření 24 hodin v, o 24 hodin v výroční pracovní době. Vyjednávali jsme tedy s odbory o celé řadě věcí. A Umíte si představit, že e, zmrazování platu a podobně to nebylo populární. Nyní ale po třech letech ten schodek už jsme tedy pokryli. E, máme vyvážený rozpočet a zaměstnanost je nejvyšší za posledních 30 let. Samozřejmě představa, že vyřešíme tyto problémy permanentními fiskálními transfery, to je nepřijatelné nejlepší pojištění proti ekonomickým šokům je vyvážený rozpočet a nízká eh, míra dluhu nebo zadlužení. Um, víme, co říkal Jean-Claude Juncker, víme, co máme udělat, ale nevíme, jak se nechat znovu zvolit po té, co to uděláme, co uděláme tedy správnou věc. Já to tedy v tuto chvíli testuji sám na sobě. Čekají mě v dubnu volby, uvidíme, jak to dopadne. Chci tím říci, že i přes riziko, které to nese, členské státy musí být schopny učinit těžká rozhodnutí a implementovat je. Efektivní implementace je nejlepší metoda, jak zareagovat na stávající i budoucí výzvy. Potřebujeme implementaci vnitřního trhu, výzkumu a vývoje a inovací, implementaci vnitřní a vnější bezpečnostní politiky, implementaci imigrační politiky, implementaci klimatické politiky. A také lepší implementace je nejlepší nástroj pro boj s populismem a pro zvyšování důvěry občanů v Evropskou unii. Dámy a pánové, Finsko bude předsedat Evropské unii v druhé polovině tohoto roku. Chci nyní upozornit na několik oblastí, které budou na pořadu jednání během naší, našeho předsednictví. Jsou to i témata, kde tedy Evropská unie musí úžeji spolupracovat a opravdu efektivně postupovat. Začnu víceletým finančním rámcem. To je klíčový implementační nástroj pro budoucí evropskou politiku. Ve Finsku, nebo v, my na to pohlížíme tak, že celková míra MFF by měla být co nejbližší stávajícímu relativnímu podílu. Musíme se zaměřit na oblasti, kde Evropa opravdu dokáže přinést výsledky, ať už je to migrace, bezpečnost, vnitřní trh, inovace digitalizace a klima. Také vnímáme, že je potřeba přealokovat fondy pro um, vývoj venkova. Společná zemědělská politika pomáhá poskytovat um, bezpečné potraviny občanům. Zajistujeme také, že zemědělci mohou si dostatečně vydělat a eh, podpořit zaměstnanost v této ehm, oblasti zemědělství a eh, potravinového průmyslu. Eh, kromě toho potřebujeme dosáhnout vyváženého rozvoje mezi jednotlivými členskými státy a Věřím, že se nám podaří nalézt vyváženého kompromisu mezi tradičními eh, kompromisními oblastmi a eh, těmi, kde máme výzvy. Já věřím, že toho dosáhneme během finského předsednictví. Za druhé, potřebujeme migrační politiku a jakýsi komplexní přístup. Musíme se podívat na důvody migrace a to potřebujeme tedy potom k tomu přistupovat efektivněji. Rozvojová pomoc, humanitární pomoc. E, potřebujeme obchod a investice pro to, abychom vytvářeli e, pracovní příležitosti a udržitelný rozvoj. Musíme také tvrdě pracovat na tom, abychom e, posílili politiku návratů mm. Migrace a její e, těžké aspekty jsou v našich rukou. Měli bychom to tedy e, zvládat přímým přemístěváním uprchlíků, tedy z uprchlických táborů. To znamená e, určitý tlak na vnější hranice, ale menší pašování lidí. Zároveň potřebujeme spravovat vnější hranice. Musíme to znovu ustanovit. Existuje potřeba postupovat eh, v obrovsky těžkých politických oblastech, jako je například solidarita během krizí, je zásadně důležité, na tom se shodujeme dopředu, ne v průběhu té krize, tak jak to bylo v roce 2015. Potřebujeme vizi dopředu. A za třetí, bezpečnost a obrana a spolupráce v této oblasti, to je taky velmi důležité a potřebujeme ji zintenzivnit. Finsko aktivně vyzývá, abychom dosáhli pokroku v této oblasti společně s Francií eh, a opravdu vítáme, že došlo k pokroku. Vytvoření Evropského obraného fondu PESCO, eh, to jsou kroky, které tedy jdou správným směrem. Nyní jde zase o tu konkrétní implementaci a dosažení eh, konkrétních výsledků. EU také posílila svou kapacitu pro mm, boj s hybridními hrozbami. Máme centrum v Helsinkách, které bojuje s těmito hybridními hrozbami a tady jde vlastně o připravenost zemí NATO a EU ehm, postavit se těmto hrozbám. A já chci poděkovat 19 e, účastníci se zemím, z nich 16 jsou členové EU. E, jejich závazek je silný. Vítám nebo vyzývám taky, obracím se na ostatní členské země, aby taky vstoupili do tohoto střediska. E, další, za třetí, potřebujeme posílit vnitřní trh. Jsme nejlepším vnitřním trhem na světě. Nad rámec inovací a obchodu tohle je nejlepší způsob, jak vytvářet pracovní příležitosti. Existuje velký potenciál, zejména v oblasti služeb a digitálních produktů. Zlepšení situace je v našich rukou. Nalezne, nalezněme společný přístup k, těmi 30, k těm 35 návrhům, které jsou stále v jednání. Když se podívám do budoucnosti, doufám, že budoucí komise přijme holistický přístup tam, kde vnitřní trh, digitalizace, průmyslová politika a e, vnější konkurenceschopnost jsou lépe propojeny. Měli bychom tedy pohlížet e, do budoucnosti a e, to vlastně znamená využívání dat, mobility a e, umělé inteligence. Je také velmi důležité posílit konkurenceschopnost tím, že budeme implementovat zásady Evropského sociálního pilíře. Například je velmi důležité podpořit rovnoprávnost v pracovním životě a Eh, posílit míru eh, vzdělání, vzdělanosti občanů. Za páté, obchodní politika je taky zásadně důležitá pro evropskou konkurenceschopnost a nové pracovní příležitosti. Vzhledem k dohodám o volném obchodu potěšily mě nedávné úspěchy s Japonskem, Větnamem, Singapurem, Mexikem a Kanadou. také e, další e, vyjednávání postupují velmi rychle, ale není dobré, pokud e, partneři vytvářejí obchodní války. Tyto války proti ně musíme bojovat, zejména když se podíváme na škody, které to způsobuje malým zemím. Ty mohou být fatální. Musíme respektovat a řídit se společnými pravidly pro obchod. A konečně Evropská unie se musí ujmout vedení v krocích proti klimatickým změnám. Zpráva Mezinárodního panelu o klimatických změnách znovu nám připomíná hrozby, které přináší klimatické změny životu na Zemi. Nemůžeme se obracet zády k vědeckým poznatkům. Kromě těch hrozeb já zde vidím i řadu příležitostí. Jako inženýr vždycky se snažíme hledat řešení i technologická a já jsem přesvědčen o tom, že ve chvíli, kdy svět se eh, bude posouvat směrem k nízkouhlíkovému vývoji, eh, budeme vyvíjet nové technologie, ambiciozní klimatickou politiku a tím i podpoříme zase další vytváření pracovních příležitostí zde v Evropě. Potřebujeme opatření na třech frontách CO2, emise, Ehm, takzvané carbon sinks a nové technologie. V minulém týdnu eh, Finsko eh, zorganizovalo eh, klimatické setkání skandinávských zemí v Helsinkách. My chceme zvýšit míru ambicí v klimatických oblastech. Skandinávské země chtějí zvýšit ehm, opatření na zmírnění oteplování na 1,5 stupňů Celsia. Eh, také probíhají diskuze ve finském eh, parlamentu. Osm finských eh, stran se vyjádřilo v tom smyslu, že Evropská unie by měla dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 a to vyžaduje posílení povinností v oblasti snižování emisí do roku 2030 aspoň na 55 míry roku 1990. ETS, systém obchodování s emisemi, je nejefektivnější e, způsob pro snižování emise. E, Finsko chce obnovit tento systém tak, aby cena emisí a emisních povolenek vedla operátory ke snižování emisí, a to rychleji a efektivněji. Navrhli jsme, aby nové sektory jako e, vyhřívání a ochlazování budov byly integrovány do ETS. Kromě toho jsme zrychlili přechod k kruhovému e, e, k kruhovému hospodářství. Akční plán by měl být implementován bez prodlev jako takový malý detail, má vláda se rozhodla, že neposkytne žádné dárky evropského předsednictví. Místo toho využijeme ty peníze na to, abychom kompenzovali emisní, eh, vlastně zvýšené emise, které eh, způsobíme cestováním během předsednictví. Za druhé, je potřeba zvýšit eh, carbon sinks. Máme 4 miliardy hektarů lesů a 5 eh, milionů hektarů eh, polí. Překvapilo mě, okolik více eh, zemědělských polí může poutat CO2, pokud uděláme určité změny v praktikách zemědělských praktikách. Máme asi stovku takzvaných uhlíkových zemědělců, kteří testují nové postupy ve Finsku. Je tady možné Eh, aby i určité minerály poutaly CO2. Potřebujeme určitě zasadit více lesů. Pouze v Africe 2 miliony, 2 miliony hektarů lesa se, eh, o ně přicházíme každý rok. To je ekvivalent eh, celkové plochy Slovinska. Jako FAO zpráva říká, celosvětová reakce na klimatické změny se musí zaměřit více na lesy. Jaké konkrétní kroky bychom měli použít eh, při financování eh, eh, EU pro zachycování CO2 mimo EU. My tady navrhujeme některá opatření vůči Africe, což by mělo velice dobré dopady na klima v Africe. Za třetí, Nové technologie se musí přizpůsobovat. Už nyní máme technické kapacity, abychom zachycovali CO2 ze vzduchu a přeměňovali ho na jiné produkty. EU e musí investovat do výzkumu a vývoje, e, aby bylo možné lépe využívat obrovský potenciál vědy, techniky a inovací e, v této oblasti. Také eh, musíme myslet inovativně, mít nové stimuly, eh, sítě, které zajistí, že také zachycování eh, uhlíku se rozšíří a zvětší. Já říkám, musíme udělat více a musíme postupovat rychleji. Musíme snižovat emise, zvyšovat zachycování uhlíku a vyvíjet nové technologie, které budou zachycovat CO2 ze vzduchu či přímo z emis, ze zdrojů emisí. Vážení po volbách do Evropského parlamentu bude muset Evropská rada zvýšit ambicioznost a pokročit dále. Kromě klimatických změn se budeme muset zaměřovat také na růst a bezpečnost eh, a na otázky právního státu. Ty zůstanou stále ještě centrálním bodem. To je můj apel na eh, jednotnější Evropskou unii. Evropskou unii, která bude schopná konkrétní akce, eh, která bude schopna konat a která bude projevovat odpovědnost. Eh, právě odpovědnost za nás samotné, odpovědnost za lidi a za naše nejbližší okolí, za, odpo- za ekonomiku i za celou planetu. Připomeňme, že my všichni tady jsme proto, abychom zachovali lepší budoucnost pro mládež a pro budoucí generace. Pro nás, pro naši společnou budoucnost potřebujeme být eh, jednotnou Evropskou unii. Eh, já myslím, že nikdy není možné dostatečně eh, zdůraznit tyto otázky. Proto tady zdůrazňuji slovo provádění. Eh, tolikrát jsem ho vyslovil ve své řeči. Eh, demokratické síly Evropy eh, musí získat důvěru lidí, musí ji opět získat, aby pak mohli konat jak u sebe doma, tak i na úrovni Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji, pane premiére Sipilo, za tento projev v Evropském parlamentě. Dalším řečníkem je předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker. Prosím. Pane předsedo, pane premiére, dámy a pánové, poslanci a poslankyně, Jirky i já jsme velmi rádi, že jsme se setkali s premiérem Finska. Finsko je členem EU od roku 95. Myslím, že jste se stal právě ministrem v ten týž den. A e, já jsem vždy konstatoval, že Finsko od prvního dne svého členství v EU Eh, se chová jako eh, zakladatelský stát, jako kdyby Finsko stále v EU bylo. A dokonce některé zakladatelské země EU eh, by získaly, kdyby sledovali příklad Finska a chovali se stejným způsobem. Finsko od té doby, co je členem EU, vždy projevovalo snahu naslouchat její jednotlivé vlády umí poslouchat druhé, umí jim naslouchat. A Finsko eh, dobře rozumí tomu, co slyší a také to jasně eh, projevuje ve své politice. Tak to bylo v případě všech premiérů. Já jsem začal s Kaoli Lipper, eh, s pan s Jirkem a také teď nyní s vámi Eh, já bych řekl, že to je to přímo eh, finský den. Tři finští premiéři eh, byli postupně v Evropské komisi. A to je opravdu velice užitečné. Třetí finské předsednictví se blíží a bude to zvláštní předsednictví, protože toto předsednictví bude probíhat po volbách do Evropského parlamentu. E, Poté, co budou jmenováni, nebo v době, kdy budou jmenováni e, předseda komise, předseda centrální banky, další e, důležité evropské posty. A bude zapotřebí, aby právě Finsko projevilo velkou obratnost, tak jako to bylo v předchozích předsednictvích. A pokud jde o vazby mezi Finskem a komisí, nemohou být lepší. Eh, pracujeme na bázi úplné důvěry. Tak tomu bylo, když eh, jsme vytvářeli mechanismus pro bezpečnost. Eh, týká se to také otázek klimatu, energetiky a týká se to i otázek Eh, rozvíjení eh, struktur pro propojenost Evropy, interkonektivitu. Komise by chtěla využít finského předsednictví proto, aby se rozvíjela arktická dimenze. To je velice důležitá otázka protože arktický region se ohřívá dvakrát rychleji, než jaký je globální průměr nárůstu teploty. E, zatím Finsko je také v pozici předsednictví arktického regionu. A když jsem byl v listopadu ve Finsku, tak jsem s vámi diskutoval eh, možnost, aby se svolal summit eh, Arktické rady protože chceme mít jistotu, že arktický region se eh, dostává do popředí priorit EU. Ale finské předsednictví musí i v jiném ohledu odvést mnoho práce. Já bych si přál, aby ve věci prohloubení hospodářské a měnové unie jsme se pohli vpřed právě během finského předsednictví rady. Ba, aby bylo by dobré dokončit bankovní unii, dokončit unii kapitálových trhů. V centru toho, co se odehraje během finského předsednictví, je přirozeně střednědové finanční plánování. To je obrovský kus práce, nelehké práce. A finské předsednictví se zde plně bude moci spolhnout na Evropskou komisi, pokud jde o to, aby se dosáhlo potřebného pokroku během předsednictví finského, tak bychom eh, potom na radě v říjnu tohoto roku, na Evropské radě to celé mohli dokončit. Je třeba, abychom dokončili finance, v opačném případě ztrácíme hodnotný čas, který můžeme využít pro navržení rozvoj programů a jejich implementaci. Jsem vděč, byl bych, či budu vděčný finskému předsednictví, pokud by v rámci víceletého finančního rámce, ale také v otázkách prohloubení hospodářské měnové unie přijalo návrhy komise a projednalo je. Jsou to návrhy, které například vytváří nový instrument pro posílení strukturální reform a stabilizační instrument proto, abychom upevnili evropskou ekonomiku a udělali odolnější proti extrémním šokům. Poslední Evropská rada se velice obezřetně blížila tomuto tématu, ale lidé čekají na to, že vybavíme hospodářskou měnovou unii tak, aby během příští krize byla schopna reagovat lépe, než jak tomu bylo během poslední krize. Rád bych také poděkoval finské vládě za to, že patří k těm v Evropě, které podporují investiční plán Jirkyho a mě a že mu věnovali velkou pozornost. Doset, dosud bylo uvolněno 8 miliard eur pro investice právě na základě tohoto investičního plánu. Těchto 8 miliard bylo implementováno ve Finsku. Bylo by hodné, aby každá další vláda se takto zachovala, dokázala uvolnit prostředky a využít je. Já přeji vše nejlepší Finsku během finského předsednictví a prosím jen tak dál. Tedy registruji zájemce pro Catch the Eye. Pokud má někdo zájem, prosím, bezprostředně se přihlašte, neboť já budu uzavírat řečnický seznam. Stále tedy ještě možnost elektronicky přihlásit, ale co možná nejrychleji. Dalším řečníkem je předseda frakce Evropské strany lidových, pan Weber. Pane předsedo, pane premiére, pane předsedo komise, velice vás vítám tady v Evropském parlamentu v tomto velice důležitém okamžiku. Lidé eh, říkají, že vlastně mm, v nadcházejících týdnech tady budeme mít takovou demokratickou eh, soupeř eh, pro moji stranu EPP i pro mě samotnou. Helsinki je opravdu důležitým místem, je to místem demokracie eh, a my Eh, musíme eh, reagovat na to, co lidé od nás očekávají, abychom prezentovali kandidáty, aby si lidé mohli vybrat, lidé rozhodnou eh, o tom, jaká bude budoucnost, jakým směrem se budeme ubírat. To je princip evropské demokracie. Ten bude přímo v jádru nadcházejících týdnů a měsíců. Já bych se chtěl podělit s vámi o některé body, které jste uvedl ve svém projevu. Eh, za prvé, z hlediska EPP máte plný, plnou podporu, co říkáte o finanční disciplíně. Je to zorientováno na trh, je to důležité pro evropské podniky a my víme především, že je to v zájmu našich dětí. Trvalá udržitelnost, to je přece klíčové, eh, klíčový pojem. Eh, my na národní úrovni, Petr Jorko, na evropské úrovni, Eh, tady Jirky taky na tom pracuje eh, a je to právě otázka trvalé udržitelnosti, která je eh, důležitá pro budoucnost. Také jste hovořil o MFF, Eh, víceletém finančním rámci. Já tady musím být trošku kritický, protože vy jste eh, svůj odstavec začal eh, o MFF hovořit o, tom, že tady musí být jasně stanovené množství finančních prostředků. Ano, to je ovšem otázka špatná. Dobrá otázka je, jaké cíle máme před sebou, jaké problémy máme před sebou v EU. Mnozí představitelé říkají, že je potřeba stanovit přesně objem finančních finančních prostředků, ale pak se mohou objevit různé problémy na hranicích i jinde. <clears throat> A pak eh, přece členské státy tady musí eh, férově přispívat do rozpočtu EU. Tady musí být eh, finanční prostředky pro to, aby bylo možné reagovat na všechny tyto důležité otázky. Je tedy spíše třeba hovořit o potřebách. A v dnešním stručném vystoupení z mé strany bych chtěl ještě říci, že pro nás, pro všechny je tady velkou výzvou to, Eh, že co nám řeklo 35 tisíc dětí, když jsem eh, v nedávné době eh, byl svědkem jejich projevu. Je to otázka klimatu, klimatických změn. A děkuji vám za vystoupení k tomuto bodu. Já chci zdůraznit přístup eh, k této velké výzvě klimatické změny. Jsou tady některé principy, ve které my v EPP věříme. Jeden princip je, že eh, musí být řešení klimatických změn, ale to není eh, v zakazování věcí. To není v tom říci, že lidé už nemohou letět na dovolenou na Majorku, protože eh, ta uhlíková stopa je příliš veliká. Naší odpovědí zní, naše odpověď zní, že eh, lidé musí letat na Majorku čistými letadly. To je eh, řešení. To je věc, o kterou musíme usilovat. Eh, rostoucí ekonomiky na světě a eh, rově se rozvíjící země, těm přece nemůžeme říci, že už se nesmějí dále rozvíjet. To není správná odpověď. Odpověď je, že EU by měla poskytovat a nabízet eh, vhodné technologie, čisté technologie těmto zemím, aby pro nás právě technologie a inovace byly velice klíčovým řešením. Dále musíme společně eh, na věcech pracovat s lidmi. Lidé musí sledovat, jak se věci mění a Eh, mnoho eh, lidí eh, sleduje, jak se věci mění. Můžeme sledovat velké demonstrace ve Francii. Tady lidé reagují na vyšší ceny energií. Prostě se je mnoho lidí, kteří nemají dost peněz na to, aby zaplatili dražší energie. Musíme tedy pracovat na tom, aby lidé přijali naše změny. Musíme vytvářet vítěze, nikoli ty, kdo prohrávají. A ještě Eh, právě v klimatických změnách. Tady musíme být společně silní, musíme činit tyto kroky společně. Snižování eh, například emisí vozidel. Eh, my přece tady bojujeme proti CO2 a chceme být ve vůči roli v boji proti CO2 na celé planetě. Společně můžeme hodně dosáhnout. Děkuji. Dalším řečníkem pan Kofod za SAD. Kitos puhesta, eh, Prime Minister Sipala. Your country Finland is among the world leaders. Eh, pane premiére Sipelo, vaše země Finsko je průkopníkem v oblasti čisté eh, energie, eh, rovnosti mezi muži a ženami, eh, sociálního pokroku. Jste na třetím místě nejméně skorumpovaných zemí na světě. A Finové jsou dnes mezi nejbohatšími lidmi na světě. Já jsem Dán Eh, takže z toho vidím z trošku z hořkostí, protože vy jste nás předběhli v tomto pořadí, ale rozhodně vám k tomu blahopřeji. Finsko ukazuje, že malá země může být eh, na, prvním, eh, na prvních místech. Pane premiére, vy jste dnes hovořil o lepší implementaci věcí, ale co mě chybí, to je právě tato ambice v oblasti sociálních změn v Evropě. Evropa musí přejít k modelu trvale udržitelného sociálního spravedlivého rozvoje. Život Evropanů se musí zlepšit. A vy jste dnes přednesl řadu věcí, které mě připomínají starý liberální slogan, který říká, že nejdříve je třeba vyřešit ekonomickou krizi. A my, sociální demokraté, máme větší ambici pro Evropu. My říkáme, že země i zdroje života jsou předmětem různých útoků. Vzduch, který dýcháme, vodu, kterou pijeme, půda, na které pěstujeme plodiny, které budou živit naše děti. To všecko, to všecko je ohroženo. Musíme přejít na trvale udržitelnější způsob produkce. Dnes eh, dochází k velkému znečišťování planety. Mnozí je znečišťují planetu, aniž by za to platili. A to se musí změnit, pane premiére. Je třeba změnit růst, eh, pakt růstu a stability, aby to bylo skutečně trvale udržitelný pakt pro Evropu. To je důvod, proč musíme přejít k trvale udržitelnějšímu eh, způsobu v zájmu národů. Potřebujeme mít spravedlivý přechod k jiné situaci. Já žádám, aby se Finsko k nám přidalo v tomto důležitém boji. My, Evropané, eh, musíme dát určitou formu eh, globalizace. Musíme prosadit eh, pravidla, ne přijímat ta, která se nám vnucují, aniž bychom reagovali. Eh, nemůžeme jen přijímat to, co nám vnucují ti, kteří se jí chtějí stále více a více. My chceme mít dobré pracovní podmínky, dobré eh, odměňování pracovníků. To je sociální pilíř, za který bojujeme, eh, za který jsme vždy bojovali. Pane premiére, fiskalita je velice důležitá pro bohaté státy v Evropě. To je případ Finska. Je to důležité pro důvěru lidí ve vládu. Měli byste se k nám připojit v naší bitvě za spravedlivé zdaňování. Minulý týden eh, byla zveřejněna eh, zpráva, kde se hovořilo, že tady je 850 eh, miliard, které se nevyberou kvůli nespravedlivému Eh, postupu kvůli daňovým únikům, daňovým podvodům. Je třeba začít bojovat v oblasti zdaňování podniků. Musí tady být skutečný seznam eh, daňových rájů, protože daňové ráje jsou i v Evropské unii. Mnoho Evropanů nechápe, proč oni mají platit víc, když eh, giganti internetu Google, Facebook platí minimální daně v Evropě. To je nespravedlivé, pane premiére. My přece musíme chránit sociální stát, musíme bojovat za spravedlivou, spravedlivou konkurenci, hospodářskou soutěž. Nemůžeme platit tu cenu, kterou neplatím nadnárodní společnosti. Toto, když se nám podaří, pane premiére, pak eh, projekt eh, privatizace zdravotnických služeb eh, ve Finsku se Eh, tady může projevit. Je třeba dospět k radikální změně ve prospěch Evropy v zájmu všech, eh, která neponechává nikoho na okraji. Pane premiére, eh, Víme, že jsou některé síly, které se snaží zničit naši společnost. Potřebujeme radikální změnu ehm, zvrá zájmu trvalé udržitelnosti. A to si my, sociální demokraté, přejeme a jistě se další k nám připojí per il gruppo dei conservatori dei... Za skupinu EKR má slovo pan Ruononen Lerner. Kiitos puhemies ja tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Pään... Vážený pane předsedo, vážený pane ministře Sipile, naším společným cílem je jistě zvýšit eh, dobrý život, blaho evropských občanů a proto bych rád eh, zdůraznil na důležitá téma prostřednictvím konkrétních příkladů migrace, bezpečnost občanů, boj proti daňovým podvodům a ochrana oznamovatelů. Vážený pane ministře, pane Sipila, na podzim roku 2015 jste navrhl, že přijmete ve svém krásném domě s devíti ložnicemi přijmout žadatele o azyl. Hovořilo se o tom na celém světě, ve všech médiích, dokonce i v médiích v arabských zemích, což zvýšilo počet osob, které přikázaly k nám. Mnoho mladých Iráčanů řeklo, že návrh prvního ministra je přiměje k tomu, že si zvolili Finsko jako destinaci svého odchodu. Vy jste tedy udělal tento návrh, vy jste pozval tyto osoby, Mm, pak to bylo, mm, v, no, v novinách se hovořilo o tom, jak je Finsko krásné, jak má krásnou přírodu, jak má mm, bezplatné zdravotní služby a také mladé krásné ženy. V arabských médiích se hovořilo o finských ženách, jak jsou krásné, mají modré oči, eh, krásné světlé vlasy. Vy jste tedy přivítal takto zdvořile eh, pozval tyto osoby, ale nyní tím trpíme. Trpíme veškerými těmi nežádoucími efekty migrace. Dnes dochází k sexuálním útokům na ženy a děti Dále lidé se cítí čím dál tím méně v bezpečí v naší zemi. Pane premiére, uznáváte, že toto pozvání, tato natažená ruka, kterou jste učinil, vedlo k tomu, že do Finska nyní vešel, přišel velký počet osob, které vůbec nemají důvod pro to, aby dostali azyl. Osoby, které jsou ve Finsku, ale v podstatě by nikdy bývaly neměly k nám přijít. Nemůžeme řešit problémy zemí původu tím, že se ta jejich populace přesune do Evropy. Je třeba ty problémy řešit tam, kde existují. Nemůžeme hrát e, úlohu sociálních služeb pro celý svět. Často jsme hovořili o seniorech, často jsme hovořili o podnicích, které provozují e, domovy důchodů či poskytují péči seniorům. to jsou podniky, které se chovají značně pochybně, neboť eh, jim jde v první řadě vždy o profit. Snaží se snižovat platy pečovatelům na úkor bezpečnosti a na úkor péče o pacienty. Tyto podniky se dopouštějí daňových podvodů anebo investují do daňových rájů, jako je ostrov Jersey. Musíme tedy nalézt efektivní prostředky pro boj s daňovými podvody a s daňovými úniky. Je třeba, abychom se všem těchto otázkám věnovali a hovořili o nich otevřeně. Je třeba vytvořit kulturu, kde budeme moci jednat proti veškerým takovýmto typům zločinů a přestupků, zejména tím, co je třeba se věnovat seniorů, bojovat proti kriminalitě, kterou pácháme na životnímu prostředí, proti daňovým únikům. Musíme chránit oznamovatele. Není možné, aby ty byly trestně stíháni, neboť hájí veřejný zájem. Je třeba vytvořit důvěryhodné kanály, které umožňují, umožní oznamovatelům um, provozovat svou činnost, aniž by se vystavovali nebezpečí. Je tedy třeba, aby oznamovatelé byli velice rychle chráněni prostřednictvím zákona ve všech členských zemích Evropské unie a včetně Finska. Děkuji. Děkuji a nyní bude mít slovo předseda ALDE, pan Giferhovcet. Pane premiére, Eh, pane Jean-Claude Junckere, já jsem jako premiér eh, se vydal na svůj první summit eh, do Tampere ve Finsku v roce 1999. Pamatuji si, že jsme měli na oběd soby, na to nikdy nezapomenu. A taky nezapomenu na to, že jsme se tehdy rozhodli, že budeme mít společnou evropskou imigrační a asilovou politiku. A dodnes s tím zápasíme. Potěšilo mě ve vašem úvodním projevu, že jste citoval Derry Alkioa, který řekl, já je taky ocituji, Nils mi s tím pomohl z Finska to najít, Představa lidí Ligy národů by měla být převzata Evropou tak, aby, vznikla, eh, aby vznikly Spojené státy Evropy. To bylo někde v 20. 30. letech, to byla to byl skvělý projekt a stále ještě je musíme vybudovat. E, ve vašem projevu e, z toho si odnáším tři věci. Za prvé, ohledně eurozóny a zprávy eurozóny. Souhlasím s vámi, že nepotřebujeme eh, eh, reformu eurozóny, tak abychom nahradili domácí úkoly, řekněme, které musí udělat členské státy novými nástroji. Oni, si musí, oni musí tu svoji práci odvést. Tady o to nejde. Jde o to, že společná měna na světové úrovni potřebuje mít fiskální kapacitu. A na základě této fiskální kapacity potřebuje mít eh, bezpečná aktiva, které budou dostupná na evropské úrovni, tak abychom měli taky vyváženější růst v eurozóně. A také si myslím, že potřebujeme nástroj proti takzvaným asymetrickým šokům. Toho nemůžeme dosáhnout pouze prací členských zemí. Něco společného musíme vyřešit společně. Takže souhlasím s vámi, ale nestojí to spolu v rozporu. Za druhé, vnitřní trh. Vy jste říkal, že máme nejlepší vnitřní trh na světě. No, já bych to trošku poopravil. Mohli bychom mít nejlepší vnitřní trh na světě. Eh, protože tady vlastně se musíme dívat i na trhy budoucnosti, digitální trh, energetický trh, kapitálový trh. A tady máme jedno dobré řešení. Vytvořme si jednoho regulátora, regulační úřad na evropské úrovni a okamžitě ehm, dojde ke vzniku eh, těm eh, společným trhům v digitální energetické oblasti. A největší eh, plítvání peněz tuto chvíli v Evropské unii je nedostatek, nedostatek nebo neexistence evropské obrany. Máme v Evropě rozpočet na obranu třikrát větší než Rusko. Ale nejsme schopni si svoji obranu dělat sami. A to protože máme 28 duplikátů, duplikací a e, proto věřím, že budeme mít obranou Unii jako jednu z priorit finského předsednictví. Děkuji. La parola ora la copresidente del gruppo de Verdi, onorevole Slovo má předsedkyně eh, skupiny zelených, paní Keller. E, děkuji, pane premiére, za to, že jste mezi nás přišel zatímco hovoříme zase desítky tisíc studentů protestují v ulicích eh, Bruselu za klima, eh, protestují takto i ve Finsku. Tady je opravdu zásadně důležité podívat se na to, co nám říkají. Říkají, dejme lidi na první místo a nikoli zisky. Eh, vyslechněme si mladí lidi a zainvestujme do ochrany klimatu, vzdělání a pracujme společně jako Evropané k ochraně životního prostředí a klimatu Evropská unie má obrovskou zodpovědnost. Každý, každý členský stát musí svoji roli sehrát. A já jsem šťastná, že jste zmínil, že to je jeden z vašich závazků, že tady chcete mít eh, ambiciozní klimatické cíle. Zmínil jste také důležitou roli eh, klimatických eh, nebo těch uhlíkových úložišť a já věřím, že eh, Finsko opravdu může mít eh, tato úložiště velmi velká, nádherné finské lesy. To jsou přece eh, to je obrovské přírodní bohatství vaší země. Díky těmto lesům se také Finsko stalo sociálním státem, které je nyní. Ale vy tedy přijímáte 27 milionů tun ekvivalent uhlíku ročně. Takže je v našem zájmu tyto lesy zachovat a spravovat je udržitelně. Ale na rozdíl od toho, co jste říkal, vaše vláda plánuje eh, mícení těchto lesů, což ehm, není udržitelné, nebo způsobem, který není udržitelný, je přehnaný. A ten, eh, tohleto Eh, obrovské aktivum, které máte pro boj s klimatem, eh, to může tedy eh, vlastně vést ke zvýšení rizika, že už nedokážete ukládat tolik uhlíku. Takže udělejte s tím něco tak, abyste jak zachovali to svoje přírodní bohatství, ale zároveň, abyste zachovali toto úložiště uhlíku. Pokud chceme dosáhnout těch cílů, které jsme si stanovili do roku 2050, a sice uhlíkové neutrality, potřebujeme více lesů, nikoli méně. A sice potřebujeme lesy vlastní v Evropě. E, souhlasím s vámi, e, pokud říkáte, že chcete mít ambiciozní cíle. Těší mě, že tedy máte e, vlastně v tomto smyslu postupujete i ve Skandinávské radě. Doufám, že to rozšíříte i na Evropskou radu, na své kolegy, další premiéry, aby tohleto se stalo realitou v Evropě. A mladí lidé, o kterých jsem hovořila, ti přeci zase povedou naše země v blízké budoucnosti. Já doufám, že to bude lepší spíše dříve než později. Eh, je potřeba, abychom je dobře připravili na jejich budoucí úkoly. Finsko je slavné svým vzdělávacím systémem, takže mě mrzí, že eh, stávající vláda seškrtala asi miliardu eur na eh, vzdělání a výzkum, ale my přitom potřebujeme větší finanční prostředky pro tuto oblasti, nikoli méně. A to vlastně platí i pro ten MFF, ty finanční rámec. Evropská unie potřebuje posílit eh, sociální kohezi eh, pro všechny občany, nejenom pro ty, kteří mají nějaké eh, dobré ehm, kteří znají dostatek lidí v biznisu nebo ve zprávách státu. Potřebujeme také pořádné, řádné zdroje a nemůžeme tedy přijmout snižující se rozpočet v těchto důležitých oblastech. Potřebujeme efektivně implementovat své úkoly na základě taky toho, že proto budeme mít prostředky. Pane eh, premiére, vy jste říkal, jak je důležité eh, právní stát, jak, jak, eh, jaké riziko přináší populismus, s tím já naprosto souhlasím, ale eh, pracovali jsme tady s některými eh, kolegy v, zde v parlamentu z pravicově populistických stran a e, i vy s nimi máte zkušenosti a e, tak určitě víte, jaké výzvy nás čekají. Nacionalistické a pravicové, e, extrémně pravicové strany šíří dezinformace a strach. Ale je tedy potřeba, abychom to ukázali, že ty správné kroky v realitě. Nestačí pouze slova. Musíme se opravdu zavázat budování lepší budoucnosti společně. A e, když převezmete předsednictví v létě, tak doufám, že budete na té progresivní straně, že povedete cestu dopředu ke, e, ke spojené férové a klimaticky férově Evropě. Děkuji. Federale Sinistra Unitaria, Sinistra Verde Nordica, alla parola Děkuji a nyní za UNGL pan Silikiotis. Vážený pane premiére, jménem konfederativní sjednocené Evropské levice a Nordické levice vás přivítat zde v Evropském parlamentu. Hovoříme o budoucnosti Evropské unie, ale máme dojem, že dosavadní politika má být provozována nadále. Ta vedla ke schudnutí obyvatelstva, odborávání sociálního státu, militarizaci, ekologickým katastrofám. A vy v této politice, zdá se, chcete pokračovat. My se však domníváme, že musíme skoncovat s těmito neoliberálními politikami, nepřátelskými vůči lidem a životnímu prostředí. Potřebujeme sociální stát, který obstojí i v budoucnosti. Každý týden jdou do ulice desetitisíce školáků a pracujících, aby projevili svůj hněv vůči klimatické a sociální politice, která je momentálně provozována. Neboť sociální politika ze té se vytlačuje vše, co bylo dobré, dochází ke skandálům. Například jsou předepisovány chudým lidem léky, které již eh, vlastně by předepisovány neměly, protože jsou příliš staré, když jim vypršela platnost. Dochází k nucenému vystěhování osob ze jejich domovů a v Evropě se šíří sociální dumping. Je to politika, která vede k nezaměstnanosti mladých, k chudnutí obyvatelstva a zároveň na sílí na extrémní pravici politického skeptra, rasismus a xenofobii, ale to je také výsledek té neoliberální politiky. Vážený pane premiére, milí kolegové a milé kolegyně, potřebujeme sociální spravedlnost, potřebujeme přerozdělování sociálních statků obyvatelstvu a ne nadnárodním koncernům a bankám. Potřebujeme důstojnou práci, důstojná pracovní místa, která budou dodržovat práva pracujících a potřebujeme sociální služby, sociální zajištění pro chudé vrstvy obyvatelstva. Nejenom vaše slova, která nejsou přetavena v činy. Tím mám na mysli například Evropský sociální pilíř. Dáváme peníze do obraného fondu, ale zároveň se šetří na sociálních politikách. Jak mají v takovéto situaci občané ještě věřit v Evropskou unii? Pokud máme tolik peněz na obranu a zároveň se škrtáváme sociální výdaje, jak se to děje například i ve Finsku, a nemáme dost prostředků na ochranu klimatu, Klimatická politika se provozuje z čistě peněžní perspektivy, ale my potřebujeme zásadní hluboká rozhodnutí, která zamezí nekontrolované činnosti podniků, která má neblahé důsledky pro společnost, klima a životní prostředí. Je třeba dodržet dohodu z Paříže. Potřebujeme aglizilovou a migrační politiku, která projeví solidaritu jak mezinárodně, tak mezi členskými státy. Potřebujeme stálý přijímací mechanismus pro uprchlíky ve všech členských státech podle kapacity jednotlivých států. Vážený pane ministře, přejeme si jinou Evropu. Levice bojuje za Evropu míru, solidarity, sociální spravedlnosti a národu. Předseda, děkuji. A nyní za skupinu EFDD paní Damato. Děkuji, pane premiére. Budoucnost Evropské unie si od nás vyžaduje zásadní změny. Evropčí občané to důrazně požadují, což se již projevuje. Etablované politické strany, socialisté a konzervativci ztrácejí hlasy a ztratí hlasy i během příštích voleb do Evropského parlamentu. Itálie převzala, přebírá vedoucí roli v nové politice. Máme dost korupce a nespravedlnosti. Pomocí internetu se nám podařilo se obrátit proti stávajícím vládním strukturám, proti politické kastě, která nenaslouchá občanům. Několik příkladů změn. V Itálii byla snaha eh, při rozpočtové politice poškodit občana, to už jsme zabránili. Nám jde, abychom měli zaměstnanost a snažíme se redukovat dluhy tím, že méně rozhazujeme, méně mrháme penězi. Zavedli jsme základní příjem, ve Finsku již dlouho dobu znám. Chceme samostatný rozpočet, který bude hledět na to, abychom posílili zejména naše pracující, aby v zemi bylo méně chudoby. V Evropě máme více než 5 milionů chudých. Zároveň si předtíme pro lidi lepší kvalifikace, aby se mohli navracet na trh práce. Potřebujeme kvalifikované pracovníky, které budou vyškoleni s ohledem na potřeby trhu, což zvýší jejich šanci na získání zaměstnání. Základní příjem naopak může posílit také interní poptávku. Chceme spojenou solidární Evropu. A to má platit i pro naše roli na celosvětovém poli. A nemůžeme podporovat neustále lobbysty, jak to činí pan Macron. Například používání prostředků do zemědělství jisté typy subvencí byly prodlouženy až do roku 2021. A pak je tady nový dárek paní Merklové. Bayer převzal Monsanto, což je v rozporu se zásadami ukotvenými v evropských smlouvách. Měli bychom konečně skoncovat s tímto pokrytenstvím a činit to, co si přejí lidé, naše národy. Na celosvětovém poli musíme ovšem vystupovat semknuti, hovořit jedním hlasem. Měli bychom mít křeslo v Radě bezpečnosti OSN, ale ve smlouvě, kterou Merkel a Macrová mm, Macron a Merkelová uzavřeli v Cáchách. Eh, to je smlouva, kde oni vlastně ve dvou rozhodují o budoucnosti celé 27 a tím vytlačili zbytek Evropanů zcela z rozhodovacího procesu. Ale o, rozhodově se, o Evropě se nemůže rozhodovat pouze v Paříži či v Berlíně. To nejde. Musíme zajistit, aby jsme měli svobodu smýšlení a svobodu rozhodování u nás v Evropě. A Musíme bojovat proti podkopávání Evropské unie. Přejeme si participativní demokracii, účast občanů a chceme, aby v Bruselu byli vyslyšeni všichni, aby Brusel naslouchal všem. Chceme demokratickou Evropu národů. Pokud je zde deficit demokracie, tak je třeba, abychom se nestáhli, ale naopak mm, propůjčili evropským institucím více otevřenosti, více demokracie. Přejete si změnu, tak se vzdejte politiky úspor. Je třeba dávat více peněz do vzdělání a zdravotnictví. Sama sebekritika pana Junckera, která se týkala politiky úspor, mm, to nefunguje, na nás to neplatí. My chceme, aby se skoncovalo s makroekonomickou podmíněností a také chceme, aby Brusel již neměl možnost zemím odebírat peníze pouze proto, že nechtějí naslouchat bruselskému diktátu, neboť tyto peníze jsou určeny pro naše regiony a není možné je zemím jednoduše odebrat. Jde o to, abychom vybudovali Evropu občanů, která bude také poskytovat občanům odpovědi. A nyní pan Mario Borgecio. Vítám vás, pane premiére, do našeho zasedacího sálu. I když tady teď zrovna není příliš mnoho eh, lidí, Evropský, evropské národy se mm, vyjádří. Nechci se e, vracet ke všem aspektům. Vy uh, hovoříte proti e, populistickým stranám. Říkáte, že chcete u vás přijmout 20 až 25 tisíc migrantů, ale tím vlastně naháníte vodu na náš mlínské kolo, protože Evropa si musí uvědomit, co se děje. I ti, kdo nejsou rasisté, i ti, kdo nejsou xenofobové, si uvědomují, že neuspořádaná migrace je velkým zdrojem obrovských nákladů a velkých problémů. Ano, někteří jsou inteligentní eh, a říkají i zde v parlamentu, že je třeba eh, se věnovat pomoci Africe. To je správná cesta. Eh, nikoli snaha o téměř nemožnou integraci. Mám především na mysli ty lidi, kteří jsou Eh, muslimské kultury či muslimského náboženství, ty je prakticky nemožné integrovat. Vy eh, zastupujete bohatou zemi a ptám se, zda se chcete připojit k tomu Marshallovu pránu pro Afriku. Eh, tady se vlastně nenachází odpověď v demagogické Evropě, která si neuvědomuje skutečný rozsah problémů migrace. Máme historický úkol pomoci africkým zemím. Eh, ne to, co probíhalo v minulosti, kdy se financovaly eh, válečné konflikty a spekulace. Naopak je možné investovat do malých a středních podniků, které by mohly řešit problém migrace. A to přímo u, u kořene věci. Já bych řekl, že tady je demagogický přístup, eh, když se hovoří o migraci. Kdybych byl Finem, pak bych vás žádal, abyste změnil eh, cestu a zasazoval se za Evropu, která statečně navrhuje jinou cestu, i když je obvinována ze xenofobie a rasismu. Musíme se pustit cestou našich misionářů, kteří jeli do Afriky, aby tam přinesli kulturu a aby umožnili rozvoj tamních národů. Dosko, kdyby dnes žil, by žádal eh, od migrantů, aby začali pracovat eh, a eh, aby se neplýtvalo našimi zdroji, aby se nepřicházelo do našich zemí s cílem znásilňovat. Nemůžeme nést tu tíži chyb minulosti. Ty chyby byly právě chyby způsobené vaší demagogii. Děkuji. A není pan, prosím, pan fontuli za nezařazené. Děkuji, pane předsedo. Evropa stojí před velkými problémy. Ten hlavní problém je paternalistické chápání světa, které praktikujete i jako evropské investice, jako kdybyste vy snědli všechno moudrost a mohli ostatním předepisovat recepty. Mnoha rozhodnutí, která se přijímají na vedoucí úrovni, jsou nezvratná a není možné je přijímat prostřednictvím demokratických instancích, například dohoda o novém názvu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie. Řecký národ se postavil proti, ale Cypra se postavil prostě před hotovou skutečnost. Tím eh, se naprosto odvrátilo od vůle Ridu. Já bych chtěl apelovat na vás, na vedoucí představitele EU a také na pana Ciprase a říct mu, že Národ je základ demokracie, že bez národa žádná demokracie není, což znamená, že i evropští občané by se měli chápat národně a ne evropsky. Děkuji a nyní může na otázky zareagovat pan premiér, prosím. President, thank you very much for the speeches. I, I... Eh, děkuji za všechna tato vystoupení a já stručně odpovím na um, otázky, které zazněly. Především děkuji Jean-Claude, děkuji Jirky. Uh, za vaše eh, laskavá slova. A já chci poděkovat eh, a říci, že i pro mě to bylo velmi příjemné přijet se mezi vás. A pokud jde o komisi, tak musím říci, že to bude opravdu velice velkou výzvou eh, ty týdny a měsíce, které nás čekají a které se budou probíhat v době, kdy zahájíme naše předsednictví. Eh, budou jednání o víceletém finančním rámci, otázka Brexitu eh, a celá řada velkých témat bude na jednacím stole. Eh, také máte pravdu, když říkáte, jaké jsou klíčové věci, například klimatické změny. Arktický summit, ano, my jsme pro konání arktického summitu v nejbližších týdnech, když eh, to eh, umožní okolnosti. Eh, Jirgy Katanen a investiční fond, to je opravdu velice dobrý příklad toho, jak můžeme vytvářet pracovní místa a my jsme tento nástroj použili a využili také ve Finsku. Pane Vébre, Eh, já vám blahopřeji k vaší nominaci eh, na Helsinkách zasedání EPP. To bylo velice dobré eh, i pro mě samotného mít tuto příležitost potkat řadu kolegů na tomto setkání. Já s vámi souhlasím, pokud je o ty ekonomické principy. Eh, MMF. Diskutoval jsem eh, se 17 kolegy o toto tématu již, eh, o situaci MMF a věřím, že najdeme kompromis za finského předsednictví. Pokud je o klimatické změny, ano, já souhlasím, že musíme najít trvale udržitelná řešení, aby to bylo ovšem přijatelné i pro lidi. Já <clears throat> zdůrazňuji, že nové technologie mohou udělat mnohem více, než jsme zatím eh, si uvědomili. Hovořil jsem o zachycování CO2. Eh, v Laperant je malá univerzita a oni eh, zachycují ze vzduchu CO2 a vyrábí z toho jiné látky. A to je vlastně také především otázka eh, energií, které nebudou příliš drahé, které jsou cestou k řešení. Dále otázka spolupráce s africkými zeměmi, také důležité téma. Pane Kofode. Já myslím, že jste se ve své skupině e, naučil finsky, protože máte e, finské Eh, kolegy ve své skupině, ve své frakci. Ano, Finsko je velice šťastnou zemí na světě, ale já musím říci, že my jsme také velice nadaní v tom, jak to skrývat, že jsme vlastně šťastnou zemí. A mm, dále. Eh, ve svém projevu jsem hovořil o našich prioritách. Eh, to je i genderová rovnost. My jsme <clears throat> myslím právě ve Finsku na jednom z prvních míst z hlediska respektování ženských eh, práv, eh, také eh, volební, ženské volební právo byl, jsme byli jednou z prvních zemí na světě. Já souhlasím s tím, co říkáte o zdanění. Mělo by platit pro všechny, pro všechny občany, pro všechny země, pro všechny podniky. A tady je velice dobrý základ pro ustanovení, že se daně platí tam, kde vzniká zisk. To je zcela klíčivý, klíčovým principem. Paní Rohnan Leren, tady eh, já eh, odpovím finsky, když si nasadíte sluchátka. Eh, ehkä tässäkin foorumissa on hyvä sanoa, missä, missä... Tak tedy <clears throat> i tady asi by bylo dobré hovořit o těchto otázkách. O co přesně tady jde? Znal jsem jednu velkou rodinu, která ve své zemi původu eh, byla předmětem útlaku ze dvou důvodů. Za prvé proto, <clears throat> že oni pomáhali eh, humanitárním pracovníkům ze západu a za druhé proto, že byli křesťané eh, v muslimské zemi. Člověk by se neměl ocitnout v komplikované situaci kvůli takovýmto důvodům. Této rodině hrozila smrt každodenně Nemůžeme si ani představit, v jakých podmínkách žili, než se jim podařilo opustit eh, svou zemi. Eh, ta rodina eh, měla přijít ke mně domů. A já jsem si nedovedl představit, že ve Finsku se může stát taková věc. Já jsem dokonce musel zrušit to pozvání, abych chránil svou vlastní rodinu, protože policie se dozvěděla, že jsou tady hrozby proti mé rodině. Takže e, nakonec tato rodina nebyla ubytována u mě, ale v, bezpečí, v bezpečných podmínkách jinde. Guy už odešel, protože toho má asi hodně, takže se dostanu k paní Keller, která hovořila o klimatických změnách já jsem se hodně věnoval klimatickým otázkám i osobně. Slíbil jsem, že má rodina bude uhlíkově neutrální do konce příštího roku. Mám solární panely na svém domě, mám elektrické auto, snížil jsem spotřebu a zasadil jsem stromy. Takže věřím, že výsledek opravdu bude uhlíková neutralita ale je příliš jednoduché, aby to udělal pouze jeden jednotlivec. Potřebujeme společné kroky ve třech oblastech a ve třech formách. Musíme snížit emise. Musíme mít také více úložišť uhlíku. V Finsko se rozhodlo to udělat udržitelným způsobem, využít k tomu lesy a ukazuje se, že to je opravdu nejlepší způsob. Já silně podporuji i ostatní, kteří jdou tímto směrem. A Věřím, že také předložíme nové produkty, které budou schopny vázat eh, CO2. Zmínili jste, že máme zkušenost se spoluprací s populistickou stranou. Já ale mám takovou zkušenost, že i populistické strany by měly převzít svůj díl zodpovědnosti. A Všichni z nás musíme převzít zodpovědnost. A poskytnout uh, odpovědi. Pan Silie Kirtis zmínil Outeho Ojalo, který řekl, že nejlepší přítel chudých lidí je vyvážený státní rozpočet. Ten pomůže postarat se o všechny ve všech zemích. A proto ve Finsku sociální dávky jsou tak vysoké. Kromě toho máme rovné vzdělání pro všechny občany. K paní Damáto a ta míra zaměstnanosti souhlasím, že to je klíčové pro vyvážení ekonomiky a podporuji všechno, co budete dělat v této oblasti. No, myslím si, že už jsem využil veškerou svou řečnickou dobu a tak vám děkuji, pane předsedo. Děkujeme vám, pane. Eh, teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. A první vystoupení bude paní kolegyně Jazlověcka. Prosím. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já bych ráda poděkovala, pane premiére, za vaše vyjádření. Plán eh, finského předsednictví je um, zajímavý. Hovořili jste o ochraně klimatu, o ekonomice, o implementaci celé řady řešení. Vy jste premiérem země, kde máme vůbec nejlepší systém vzdělávání. Trošku jsem doufala, že budete více hovořit právě o tom. Je to e, sice kompetence členských států, ale myslela jsem, že třeba navrhnete implementaci finského systému. Eh, ten systém totiž nejlépe připravuje občany na jejich eh, pracovní budoucnost. Evropská unie si velice váží tohoto sociálního kapitálu. Žijeme v době umělé inteligence, a proto bychom se měli eh, tomuto novému světu přizpůsobit z hlediska našich priorit. A to bude úkol finského předsednictví. Musíme se od toho poučit. Děkuji eh, kolegyně Kamplonátry. Vážený pane předsedo, eh, děkuji pane premiére, vítejte. Jsem velice ráda, že slyším, že závazek budoucí předsednické země je takto silný. Vidíme to, že globální výzvy pro naši společnou budoucnost jsou velice významné. Vidíme, že na druhé straně Lamaňského kanálu se snaží o něco jiného, tam mají problémy s hledáním řešení Brexitu. Pane premiére, vy jste také řekl, Samozřejmě třeba hovořit i o klimatických změnách a musím říct, že tady, co se týče o těch procentuálních podílech, tak přesně tak uvažujeme i my. Ty cíle máme společné, sdílíme je. A samozřejmě všichni na nás se v tuto chvíli dívají a chtějí, abychom byli opravdu těmi, kteří povedou tuto iniciativu. V tuto chvíli se nacházíme v přechodném období, co se týče nových pracovních míst na pracovním trhu. A tady se vlastně eh, opravdu musím přidat k panu Žánovi Klodovi Junkrovi. Nemůžeme tady v tuto chvíli dělat, jako že se nic neděje, protože to, co se děje v, na, v Arktidě, je něco, co je třeba zohledňovat. Je třeba se podívat na to, co se děje jak na severu, tak na jihu. A říkám, že v následujícím legislativním období bychom možná mohli hovořit o novém výboru pro Arktidu. Děkuji, pane premiére, pane Sipilo. Já bych rád hovořil o společné obrané politice Evropské unie. Včera jsme slavili něco, nebo vzpomínali jsme v podstatě, vzpomínali jsme na něco, co je poměrně zarmucující. Dva řecké ostrovy, které jsou stále předmětem turecké provokace. Turecko Turecko i nadále porušuje letecký prostor Řecka i také námořní prostor. Kromě toho vyhrožuje Řecku neustále válkou ve chvíli, kdyby mělo dojít k rozšíření námořní hranice na 12 mořských mil. Kromě toho dochází k porušování dohody Ausana. A proto říkám, prosím vás, podporujte, pomozte Řecku, chraňte Řecko před Tureckem a Erdoganem, protože my tady v tuto chvíli potřebujeme evropskou politiku, která pomůže Řecku i v případě, kdy budou spochybňovány jeho hranice ze strany Turecka. Říkám, v tuto chvíli je třeba bránit řecké hranice, protože jsou to také evropské hranice. A proto bych byl velmi rád, kdyby Evropský parlament zastával zcela jasný postoj. Pane předsedo, musíte Erdoganovi vyslat zcela jasný signál a vlastně všem, kteří ohrožují Řecko. Pan Katajnen. Micro, please. Paní Katajnen, pardon. Paní eh, puhemies eh, pane předsedo pane premiére já jsem opravdu velmi spokojená že vy jako inženýr ve svém projevu hovoříte o tomto novém úhlu pohledu a také jak důležité je opravdu podívat se na rozsah působnosti a na pravomoce Evropské unie, protože Evropská unie v tuto chvíli je opravdu ohrožována z mnohých stran a proto je třeba zohlednit nezbytnost evropské spolupráce také ve chvíli, kdy hovoříme o konkurenceschopnosti Evropy na globální úrovni. Pane premiére, ve chvíli, kdy hovoříme o klimatických změnách, ve chvíli, kdy hovoříme o sdílení eh, společné zátěže v oblasti migrace, no tak se musíme podělit, musíme se o tu zátěž rovnoceně podělit, tak aby samozřejmě lidé nám mohli důvěřovat, aby mohli důvěřovat Evropské unii. A také musíme zajistit, že lidé se budou více angažovat, stejně jako vlády. Pane premiére, paní Sipl, já bych byla velmi ráda, kdyby došlo, kdybyste trošičku vysvětlil to, co se děje s těmi finskými lesy. Já poprosím, eh, hovořit budou všichni, kdo se zapsali, ale respektujte tu jednu minutu. Jinak budeme muset škrtnout eh, intervence vašich kolegů. Pan Bychner. Vielen Dank. Děkuji vám. Vážený pane premiére, už více než rok vaše vláda společně s Francií a osmi dalšími státy blokuje jakékoliv pokroky v boji proti exportu eh, dohledových technologií do diktatur. V loňském roce vaše vláda společně s dalšími vytvořila pozici, která je proti ochraně lidských práv. V Evropském parlamentu jsme eh, proti tomu hlasovali přes 92% hlasy a společně s tím jsme podali komisi návrh eh, na ochranu lidských práv. Vy eh, budete brzy předsedat radě. radě se, rada se chová naprosto nezodpovědně a všude na světě jsou našimi evropskými technologiemi vraždění a zavírání eh, eh, novináři a lidskoprávní aktivisté. Já doufám, že vezmete svoji odpovědnost vážně a ukončíte to. Děkuji. Kolega Kilonen. Arvoisa puhemies, hyvä pääministeri, kollegat. Pane premiére, milí kolegové, mnoho Evropanů v dnešní době se necítí být součástí Evropské unie, což samozřejmě využívají populisté a využívají to pro svou politiku. Eh, rovnost, rovnoprávné postavení, to je přesně to, co je pro Evropskou unii nejdůležitější, ať už je ať už jde o otázky pracovní trhu nebo klimatických změn. To jsou přesně ty oblasti, kde musíme nejvíce investovat. Chceme, aby lidé prostě mohli angažovat, aby nikdo nezůstal mimo. Je třeba opravdu bojovat pro rovnoprávné zacházení, za to, aby lidé si byli rovni, protože chceme, aby Evropa byla společným projektem, aby to byla naše Evropa, aby to nebyla Evropa peněz, aby to nebyla Evropa trhů a ekonomiky. Paní Jakoncári. Arvoisa puhemies, ensinnäkin... Pane premiére, Pane předsedo, eh, pane premiére, vítám vás eh, v Evropském parlamentu a teď eh, už vás vítám po několikáté, nesetkáváme se poprvé. Evropský parlament se vnímá jako srdce Evropy a je vnímán jako srdce Evropy i v oblasti debat o lidských právech. A já jsem trochu zklamána. V vy jste hovořil spíše o minulosti než o budoucnosti hovořil jste o těch úsporných opatřeních, o důležitosti úsporných politik a také Eh, co se týče těch myšlenek finského neoliberalismu, ty se také odrážely ve vašem projevu. A ten tón, kterým jste mluvil, tak to nás všechno vlastně spíše vrací do minulosti. A já si myslím, že my v tuto chvíli bychom opravdu měli hovořit jiným tónem, hovořit jiným způsobem. Hlavně ve chvíli, kdy se blíží blíží 20. výročí setkání v Tamperách. A já si myslím, že my bychom měli opravdu se odprostit o minulosti a hovořit více o budoucnosti. Děkuji panu předsedovi, že hovořil o spolupráci v Arktidě. To si myslím, že je velmi důležitá. Arktická spolupráce je důležitá i v souvislosti se vztahy s Ruskou federací. Děkuji. Pan Číku, děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl navrhnout finskému předsednictví, kterému děkuji, dvě věci. Ta první se týká vnější politiky Evropské unie. Týká se velkého venezuelského lidu, který v těchto hodinách, v těchto okamžicích trpí. Je potřeba vyjádřit jim solidaritu, vyjádřit podporu demokracii, míru a potřebě toho, že každý lid má mít právo žít v, ve svobodě. Ženy, muži i děti. I celá společnost. Takže já eh, se ptám, jaká je vaše pozice a zda pan eh, finský premiér uznává toho nového prozatímního prezidenta Venezuely. A ta druhé téma se týká nelegální eh, šedé ekonomiky na mezinárodní úrovni. Měli jsme problémy dos, dosáhnout velkého výsledku. Zkrátka, naše firmy si zaslouží větší podporu. Paní kolegyně Zoanna, prosím. Pane Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Těší mě, že vy jako finský premiér a já jako europoslankyně ze země, která má eh, aktuálně předsednictví rady, že sedíme společně v jedné místnosti. to, když jste řekl, že eh, převezmete předsednictví od Bulharska, vedlo k značnému skandálu. Předpokládám, že vás jenom špatně nabrýfovali, ale měl byste si uvědomit, že aktuální předsednická země je Rumunsko. A jediný politický aktér, kterého máte eh, teď zohledňovat, s kým máte mluvit, je premiérka Rumunska. Vy jste v mezidobí tedy změnil návrh, protože, eh, svůj názor, protože Rumunsko za eh, ten necelý jeden měsíc už uzavřelo které důležité složky. Doufám, že budete pokračovat, navazovat na ty projekty, které Rumunsko během svého předsednictví bude spravovat. Děkuji paní Tomašič gospodine predsjednie potovani gospodine Sibila. Děkuji, pane předsedo, premiére. Ano, souhlasím s vámi když eh, říkáte, že je velmi důležité, abychom podporovali některé hodnoty v zahraniční politice EU, ale to jsou prostě i hodnoty, které musíme chránit i ven u nás, <laughs> na vlastním dvorečku. Nemůžeme si vykládat tyto hodnoty podle toho, jak se nám to líbí a potom jenom prostě vnucovat ze strany administrativy Evropské unie nějaký námi zvolený rámec. My potřebujeme se shodnout Nemůže existovat mechanismus, který bude nutit některé členské státy k tomu, aby se prostě věnovali pouze liberálním politikám a zapomněli na vlastní zájmy, protože ty politiky, za kterými stojíme, nás musí sjednocovat. Nemůžeme v tuto chvíli podkopávat legitimitu jednotlivých států. Teď hovoříme o jednotě v rozmanitosti, to je přece naše heslo, ale v praxi to tak není, protože chceme opravdu, aby všichni byli rovnocení, tak pokud tak chceme, tak prosím, respektujme, respektujme tuto jednotu v rozmanitosti. Děkuji. Děkuji, pan Torvalds. Děkuji, pane premiére, vítejte v naší debatě. Většinou říkáme, že je eh, snazší vidět eh, třísku v cizím oku než břevno ve vlastním oku, ale já bych tu chtěl eh, zmínit několik věcí. Vy hovoříte o vyrovnaném rozpočtu a zároveň jste hovořil o velkých výzvách, před kterými stojí Evropská unie. Já si myslím, že to tak úplně matematicky nevychází, což by měl vidět inženýr jako jste vy. Já si myslím, že potřebujeme vyvážené kompromisy. A Finsko během svého předsednictví se o ně bude snažit. A já bych si přál, že a přál bych si, aby současná vláda, přestože už možná velice dlouho nevydrží, se těmito problémy zabývala a vytkla si je za cíl. Abychom na Finsko mohli být během jeho předsednictví hrdí. Děkuji paní Hautala. Kýtos puhemies. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Vítejte, pane premiére. Předseda Juncker prohlásil, že i některé zakládající země Evropské unie by se mohly od Finska učit. Finsko tedy vždy chtělo budovat Evropskou unii. Já bych se vás chtěla zeptat na dvě věci. Jaké je finské stanovisko a jaké jsou možnosti ohledně daňových rozhodnutí respektive rozhodování prostřednictvím většiny, aby některé země mohly blokovat rozhodnutí. To by byl způsob, jak se vyhýbat daňovým únikům. Vím, že už se o tom diskutovalo na radě. Nicméně Finsko nechce tento návrh podpořit, protože je v rozporu se státní suverenitou. A druhá otázka se týká eh, společenské odpovědnosti podniků. My jsme v této oblasti ve Finsku velice aktivní. E, máme legislativu na to, aby všechny firmy musely podávat zprávy o dopadech svých kroků na životní prostředí a dále. E, bylo by tohle prioritou finského předsednictví? Děkuji paní Virkunen. Puhemies. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. Pane premiére, ráda vás vidím zde v Evropském parlamentu, a to zejména v roce, kdy Finsko již po třetí přebere předsednictví Evropské unie a už se na to připravuje, proto je pro nás velice důležité poslechnout si vaše priority. Proto mne překvapilo, až trošku zklamalo, jak málo jste hovořil o vzdělávání když se podíváme na to, kde, v čem tví finský úspěch, tak je to založeno právě na kvalitním vzdělávání, know-how, investic do těchto oblastí a to přivedlo naši zemi mezi ty nejinovativnější. A přesně to potřebuje Evropská unie pro svou budoucnost. Přemýšlíme-li o tom, jak vytvářet udržitelný rozvoj, jak zajistit konkurenceschopnost, kdy digitální ekonomika mění smět, svět robotizace, automatizace, změna na pracovních trzích, eh, jsou před námi velké globální směny. Vy jste zcela oprávněně zmínil klimatické změny a kroky proti nim. Takže na to všechno potřebujeme vzdělávání, know-how, kvalitativní výzkum a já bych byla doufala, že právě to bude sdělení Finska během předsednictví. Evropský parlament chce o 50% navýšit výzkumné fondy. Finsko navýšilo svůj vlastní výzkumný rozpočet a je to vlastně i vaše priorita pro víceletý finanční rámec. Chci se zeptat, zda toto bude eh, přesně váš postup, eh, až budete předsednická země. Děkuji, kolega López. Ty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. V tuto chvíli opět hovoříme o budoucnosti Evropské unie a já si myslím, že pro tuto budoucnost budou charakteristické dvě revoluce. Technologicko-digitální revoluce a taky energetická revoluce. A Evropská unie se musí postavit těmto výzvám výzvě energetické revoluce, která bude zcela jasně ovlivňovat náš život, naše cestování, naší spotřebu a musí být ambiciozní v oblasti boje s klimatickými změnami, což je výzva pro celé lidstvo. V rámci tohoto mandátu už byly učiněny velmi důležité kroky pro to, aby Evropská unie vedla tuto energetickou uh, um, změnu, abychom opravdu se snažili snížit spotřebu uhlí a abychom bojovali s klimatickými změnami. Ale nesmíme usnout na Vavřínech, protože ta výzva je opravdu obrovská a my na ní musíme odpovídat kontinuálně. Paní Lukačevská. Pane předsedající, demokracie a praworządność to... Děkuji mnohokrát, pane předsedo. No, Eh, demokracie je ten základ, na kterém je Evropská unie postavena. Je to právě tento základ, který bývá eh, systematicky podkopávan. Ale Evropská unie má i jiné základy. Jednotný trh, svobodný pohyb osob, lidí a služeb. A je evidentní, že i zde jsou lidé, kteří chtějí tyto svobody porušovat. I když eh, Finsko leží geograficky na kraji Evropské unie a nákladáky potřebují Eh, z Finska cestovat pět dní do zbytku EU, tak přesto je Finsko velice aktivní v oblasti balíčku mobility. Finští europoslanci a europoslankyně hlasovali eh, pro vyloučení balíčku mobility z aktů v přenesené pravomoci. Já mám na vás otázku, pane premiére. Nemyslíte si, že tím, že byste eh, podpořil to řešení navrhované radou v této oblasti, byste omezil svobodu lidí, tedy například jejich hospodářskou svobodu? sice byste neodstraňovali hospodářské bariéry, vy jste říkal, že je potřeba ty bariéry odstraňovat, ale stále máme hodně malých a středně velkých podniků, které budou muset eh, své, své jak si, které budou muset zavřít a za to zaplatí cenu finští spotřebitele, protože budou mít méně služeb a zboží. Děkuji paní Grapíny domnule președinte domnule prim ministru uh, sunt de acord cu multe lucruri care. Děkuji vám, pane premiére, já souhlasím s mnohým, co jste zde řekl. Vy jste hovořil o soudržnosti, o jednotném trhu, o právním státu. A tady bych eh, chtěla připomenout pár eh, skutečností o vaší zemi. Vy jste říkal, že bychom neměli dělat kompromisy s principy právního státu, ale eh, ve vaší eh, zemi jsou zákony, které se neuplatňují. Dochází k odebírání dětí, 12-letých dětí, kteří, které podle finského zákona si mohou vybrat rodiče a mohou stanout před soudem. Dochází ke zvěrstvům ve vašich institucích já jsem vám napsala dopis, ale nestalo se nic. Jak můžete mít právní stát, když evropští občané, rumunští občané nemají stejná práva jako Finové? A chtěla bych od vás jasnou odpověď. Byla bych ráda, kdyby neexistovala takováto podmíněnost, eh, kondicionalita ve víceletém finančním rámci. Děkuji vám. Projev finského premiéra eh, Juhi Sipile byl velice konkrétní a velice eh, dobře podložený eh, a hleděl do budoucna. Vy jste hovořil o lesnictví a o našich znalostech v této oblasti. Zhruba 70 Finska je pokryto lesy, takže opravdu máme expertní znalosti v tomto oboru a umíme lesy udržitelně využívat. Lesnický fond pro Evropu a Afriku je velice dobrá věc, jak z hlediska zaměstnanosti, eh, tak z hlediska klimatu. V Evropském parlamentu eh, bychom se ale měli zajímat také o Arktidu a o severské otázky. V arktické oblasti, eh, kde žiju i já, dřímá velký potenciál. Máme mnoho přírodních zdrojů a máme expertní znalosti. Potřebujeme ale naléhavě také evropský příspěvek pro naše úsilí. A v to já doufám. Pan Polčák. Honorable López Aguilar. Pan López Aguilar. Pane premiére bylo, děkuji, děkuji za to, že jste za, ná, za námi přišel a že hovoříte o šťastném zemi Finsku v posledních 25 letech. Ano, 1% evropské populace. Vy hovoříte o historii. Dovolte mi, abych zmínil pana Paula Riesbika, který říkal, že není pravda, že Evropská unie je v podstatě směsice malých a velkých států. Ne, všichni jsme malí ve světle těch globálních výzev, ale některé státy to vědí a některé to nevědí. Vy hovoříte o výzvě, o obraně. A ano, ano, samozřejmě, Samozřejmě to je smysluplné i v oblasti jaksi vaší zahradní, zahraniční politiky, ale prosím vás, eh, Mluvíte velmi málo o migraci. Někteří z nás se snaží zablokovat Dublinskou úmluvu, ale to byl mandát Evropské unie. Hovoříme tady o společných politikách, o solidaritě ve chvíli, kdy hovoříme o migraci a žádné, žádný stát nemůže dělat, že se něco takového neděje, nemůže zavírat dveře před těmi, kteří potřebují naší pomoc a klepou na evropské dveře. Paní Jatenmaki. Arvoisa puhemies, pääministeri Sipilä huo... Pane předsedo, pane premiére, Tady eh, v tuto chvíli můžeme říci, že vás tady všichni samozřejmě vítají. Finové mají velmi mnoho otázek. Vypadá to skoro, jako kdybyste čelili teď nějaké parlamentní kontrole eh, ve finském eh, parlamentu, ale nebojte, nebojte, tady se k vám budeme chovat lépe, než kdybyste byl v tuto chvíli právě ve finském parlamentu. Trošičku méně hlukově hovoříte o aplikaci rozhodnutí. Ano, já s vámi souhlasím protože tady opravdu zaznamenáváme nedostatky, protože ano, přijímáme velmi eh, ambiciozní rozhodnutí, ale poté tato rozhodnutí nejsou implementována na úrovni členských států. A proto se ptám, kdo za to může? Členské státy? Eh, jak můžeme zajistit, že ty úkoly na národní úrovni budou plněny? A kromě toho, tato eh, rozhodnutí byla opravdu přijímána řádně na úrovni Evropské unie. Ano, my jsme se vždy museli setkat se všemi zástupci všech institucí a na základě toho byla přijímána tato rozhodnutí. Ale eh, hovoříme tady o spolupráci a tady se na něčem dohodneme a potom, když se vrátíte domů, tak se nic nestane. Ale jak to chcete změnit? Jak chcete zajistit, že to, co se tady rozhodne, bude také implementováno? Posaďte se, prosím. Ticho, prosím. Sit down, please. Vážení kolegové, utište se a posaďte se. Now, the speech. Teď na závěr rozpravy má slovo pan Sipila, finský premiér. Děkuji vám, pane předsedo. My ve Finsku jsme zvyklí na tento druh otázek. Každý čtvrtek ve čtyři hodiny u nás v parlamentu probíhají interpelace a všichni ministři tam musí být přítomni a jsme na to všichni zvyklí. Ale my odpovídáme vždy i hned po otázce a já teď mám před sebou nějakých 30 otázek, na které musím odpovědět najednou. Takže to schrnu. Za prvé vzdělávání. Vzdělávání a rovné vzdělávání, to je pro Finsko velice důležité. Státní školy to jsou ty nejlepší školy jak pro ty chudé, tak pro ty bohaté. A všichni ve Finsku, všechny děti ve Finsku chodí do stejných škol. Máme ty nejlepší učitele na světě a je před námi výzva, abychom v příštích deseti letech přeškolili zhruba jeden milion Finů. A Řekl bych, že stejná výzva existuje ve všech evropských zemích kvůli umělé inteligenci, kvůli změnám na trhu práce. Změna klimatu. Děkuji vám za podporu toho, co jsem řekl a eh, všechna ta, za, všechna ta témata, která jsem zmínil v souvislosti s změnou klimatu, jsou velice důležitá pro Finsko. Zejména nám eh, dělá starosti Eh, otázka, kterou diskutujeme i s Ruskem a USA, které taky nezaostávají. Potřebujeme také výzkum, vývoj a investice v tomto sektoru. To je všechno pravda. Spolupráce v obraně. Finsko podporuje spolupráci v obraně už od samého začátku a vítám veškerý pokrok v této oblasti. Padla otázka na Turecko. To je velice komplikované téma, protože je to země NATO a právní stát a jeho vývoj v této zemi nám dělá velké starosti. E, ta situace e, v Řecku a na Kypru je také e, ožehavá. Co do rumunského předsednictví, já jsem si byl celou dobu jist, že Rumunsko odvede skvělou práci jakožto předsednická země EU a to už se ukazuje. Venezuela. Plně podporuji demokratický vývoj a nové volby. Humanitární situace v zemi je tristní v tuto chvíli a jsem si jist, že Finsko bude spolupracovat na veškerých rozhodnutí v Evropské unii. Pak padla celá řada otázek ve finštině a proto mi dovolte v odpovědích přejít také do finštiny. Na úvod. Eh, udržitelné lesnictví. Ve Finsku používáme 70 až 80 eh, nově vyrostlých stromů v našich lesích. Eh, naše lesy rostou rychleji, než jak využíváme eh, přírodní materiál. Dřevo používáme efektivně tak, abychom zajistili dlouhodobé ukládání uhlíku do těch produktů, které z dřeva vyrábíme. Padla otázka na víceletý finanční rámec eh, opakovaně. Jakožto budoucí předsednictví eh, jsem si jist, že na základě diskusí, které proběhly s kolegy, budeme schopni najít kompromis zejména v tradičních politikách EU, ale také v otázce jejich propojení s novými výzvami. Jsme hodně flexibilní z hlediska našeho finského postoje a jsem si jist, že jako předsednictví se nám podaří najít správné řešení, až nastane ta vhodná doba. Co se týká implementace, o tom jsem také hodně hovořil ve svém úvodním projevu ve Finsku je zvyk takový, že když se na něčem dohodneme, zejména když nás je tolik, tak každý odvedeme svůj díl práce na tom společném rozhodnutí a to bezodkladně. A já jsem si jist, že důkazů pro tento náš postoj je mnoho. Když jsme připravovali svá rozhodnutí, a pak jsme všechno implementovali co nejefektivněji. To je, myslím, ten hlavní, to, to hlavní sdělení mého projevu. Já vám děkuji za pozornost, pane předsedu. děkuji vám za slovo, bylo mi velkým potěšením sem přijet a jednalo se o velice zajímavou diskusi. Děkujeme vám mnohokrát, pane premiére. Děkujeme vám za vaše reakce a díky za vaše stanovisko k Venezuele. Dámy a panové, tím je diskuse uzavřená. Budeme hlasovat.